Καλημέρα. No, no, Takže krásné, dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Chtěl bych se omluvit za spoždění. došlo k takovému malému zmatku s předsednictvem tady a já jsem byl teprve teď informován o tom, že mám řídit tuto schůzi. E, domnívám se, že bychom měli co nejrychleji e, vstoupit k meritu věci do naší schůzy. Jak říkám, ještě jednou se omlouvám za to spoždění. A začíná zasedání našeho výboru. Mr. Tavares. Rapporteur of the Review of the US Human Rights Strategy, has requested his report be taken. Pan Tavares eh, navrhuje, aby o jeho zprávě se diskutovalo až kolem 11. hodiny po diskusi s paní ministrině Kazaku Markolis, která bude hovořit o výsledcích eh, ze zasedání rady 15. Eh, října. A také zpráva o digitální eh, svobodě, strategii v oblasti digitální svobody se odkládá. Jsou nějaké námitky, prosím, vůči tomuto návrhu programu? Chtěl bych vám představit paní Sarah Klitter, Cliff, Cliffovou, která je náměstkyní generálního tajemníka OSN a Ona bude hovořit o podpoře transformujících se zemí, o iniciativě OSN pro budování civilních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 of our efforts and a very important complement to our political mediation and peacekeeping efforts which play a very important role in conflicts. Dávají velice důležitou roli a které však samotné nemohou zabezpečit, aby země nebyly vystaveny v průběhu tohoto období transformace dalším konfliktům. Tento projekt se týká pěti oblastí, jak se bojují další e, kapacity. To jsou inkluzivní procesy, bezpečnost, právní stát, ekonomická obnova a tvorba pracovních míst a potom také vláda, vládní instituce. Toto je iniciativa, která vychází z našich zkušeností, které byly bolestné, například z našich mírových misí na Timoru a také v Haiti, také ze zkušeností v Iráku a v Afganistánu. Některé zkušenosti zkušenosti byly v tom, že jsme měli potíže se zaváděním technických modelů, ale je také složité vlastně přenášet jednotlivé instituce do jiných zemí. A potom je také důležité bu- rychle budovat civilní kapacity, tak abychom pomohli vládě při budování důvěry. Také potřebujeme být trpěliví při budování politických procesů, neboť my někdy máme větší očekávání, na které klademe na tyto země. Iniciativa o civilních kapacitách dělá tři věci. My zap propojujeme jednotlivé země, pracujeme v jednotlivých konkrétních zemích, potom také vytváříme partnerství pro poskytování expertních vědomostí a zkušeností a také podporujeme reformy v rámci systému OSN. Já pro, se zaměřím na tyto tři oblasti a také se zaměřím na určité výsledky, ke kterým jsme dospěli trpěli při našich jednáních zde. Pokud se týče zapojení zemí, pak v minulém roce jsme podporovali transformaci v Libii, v Liberii, v pobřeží Sloveny, v Haiti a také v Jordánsku a v východním Timoru. Také začínáme podporovat transformaci v Jemenu a kolega také se podílí na misi v Syrii a provádí tam různé monitorování. Naše zkušenosti jsou relevantní jak pro OSN, tak i pro vás z hlediska podpory budování institucí. Za prvé musíme dát dohromady nástroje na podporu vlády a také na podporu politického rozvoje. Jeden příklad. Několik let v Liberii se již snažíme podporovat mírotvorné sbory, které by mohly poskytnout vnitřní bezpečnost trvale udržitelným způsobem. Ale tato úsilí z dů, různých důvodů v různé době zklamalo, protože tyto pokusy o vytvoření mírových sil nebyly napojeny na rozvojový projekt při vytváření justičního systému a systému, který by byl spravedlivý. Jestliže byly potom vybudovány určité mírové síly, pak na druhé straně neměla liberijská vláda dostatek eh, příjmů a peněz, aby policii ji financovala. Takže my také podporujeme liberijskou vládu při vypracovávání strategie, která by zakomponovala jednotlivé prvky, to znamená justici a také bezpečnost, ale také se snažíme o zabezpečení rozpočtu a spolupracujeme s programy e, Světové banky a Měnového fondu. Potom je tady druhá zkušenost to znamená, že naše rozhodování musí vycházet z reality na místě neboť poslanci v tomto výboru to zajisté znají, protože politické cykle rozhodování někdy jsou delší, než předpokládáme a to platí především v zemích, které vyšly z krize, kdy politická vedení není zkušené a také jim schází důvěra ze strany veřejnosti. My musíme na toto reagovat. Například v Libii jsme schválili eh, jednotlivé etapy, takový přístup založený na etapách. To znamená, že jsme zjistili, že určité věci musíme uskutečnit rychleji, ale také jsme si uvědomili, že Libijcům samotným to bude trvat déle, aby nám sdělili, jakou pomoc vlastně potřebují. A to znamená, že my máme jednotlivé fáze v našich projektech. A třetí zkušenost, kterou jsme udělali, která je také relevantní pro OSN a možná také pro EU, to je zájem o partnerství při budování kapacit což zahrnuje jak severské, severní, tak i jižní země. Opět jeden příklad v této oblasti ze zemí arabského jara a jejich transformace. V těchto zemích měli velký zájem o transformaci v EU. To znamená, když tyto země zvažují, co udělají s odkazem například policejních sil, které byly nástrojem autoritářských režimů a nesloužily veřejnosti, a když se potom také zabývají tím, jak se snaží podpořit například nezávislou justici, tak právě tyto země vyly eh, zájem eh, získat také zkušenosti z transformace v EU, to znamená ve východních zemí, anebo také z Portugalska a Španělska. Tyto země také řekly, že je pro ně velice důležité, aby měli podporu a pomoc z jejich regionu a to souvisí také s jazykovými dovednostmi, protože je pouze malý počet lidí, kteří hovoří anglicky či francouzsky a kteří znají místní kontext. Takže my jsme z toho odvodili přístup, že je důležité vytvořit takový typ pomoci, takže do které zakl, začleníme země z EU ze severu, které mají velké dlouhé zkušenosti s budováním dobrých institucí, s dobrými vládami, ale také, že zapojíme do projektu regionální sousedy, kteří znají místní skutečnosti a kontexty což mm, e, my až tolik neznáme. Takže e, je důležité vytvářet partnerství mezi severem a jiho, jihem při e, podpoře transformace v těchto zemí. Potom jsme měli program v Jižním Sudánu, kde norská vláda spolupracuje s vládou Etiopie, Ugandy a Kenii a tam se snaží o budování příslušných vládních kapacit. Druhý proud, kterým se zabýváme, to jsou partnerství v oblasti znalostí a expertízy. A hlavní krok, který tady děláme, že jsme zahájili platformu, která může poskytnout poskytnout znalosti z jednotlivých členských států a sice z vládních agentur a také nevládních organizací. A toto jsou znalosti, které jsou eh, relevantní pro vyřešení eh, úsilí a různých problémů v, v období po konfliktech. Toto souvisí také s tím, že první myšlenka byla taková, že OSN by e, toto budování institucí nemělo dělat samo, že my nemáme dostatečné vědomosti. Za druhé jsme zvažovali, že musíme především spolupracovat se zeměmi, kteří mají v této oblasti zkušenosti, ať to budeme dělat formou interní zkušenosti a nebo formou externích e, programů e, spolupráce. Takže tato platforma se nazývá CapMatch. Je to velice jednoduchá myšlenka, kde země či OSN dostanou žádost o vytvoření kapacity a oni dokáží toto popsat jednoduchým způsobem. A potom také nevládní organizace eh, navrhnou, jakou pomoc oni budou poskytovat. A pak eh, tady má země možnost si vybrat z těchto nabídek. Takže tímto způsobem se nabízí vlastně takový jeden zdroj pro různé účely. A potom tady máme ještě také eh, další aspekt a to je reforma OSN. My v našich organizacích se musíme zabývat také našimi procesy, tak abychom dokázali rychle reagovat na žádost o pomoc ze zemí, které se transformují, tak aby naše reakce byla hbitá a pružná. Já bych v této souvislosti se chtěla zaměřit na jednu věc, která je důležitá pro multilaterální instituce. To je myšlenka, aby uh, spolupracovali všechny odbory, které pracují v politické, ekonomické oblasti a například také v justiční oblasti. Například u právního státu tady spolupracují kolegové z úřadu pro lidská práva a také pro rozvojový e, program. Tito kolegové dříve pracovali odděleně, takže nebyly pro jednotlivé prvky e, propojeny. Je e, důležité takto zabezpečit, aby se pomoc využívala komplexně v zemích, jako je Libye, Liberie či pobřeží Slonoviny. Takže to je všechno z mé strany, pane předsedo, a nyní čekám na vaše otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Klifové, která nám tady přednesla nesmírně zajímavé informace a nyní se dostaneme tedy k rozpravě, kterou tímto zahajuji a dávám nejprve slovo panu Lejovi. Děk, Lejnenovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za tuto prezentaci. Domnívám se, že náš výbor a tento parlament musí klást veliký důraz na civilní znovu obnovu společností. My jsme se velice angažovali v minulých letech eh, proto, aby zejména Evropská unie pomáhala při budování, abychom prokázali, že jsme cíle, který nevede války, ale naopak, který je nápomocný při překonávání těchto problémů. Jasná věc je, že válka se dá vést poměrně rychle, zejména občanská válka, ale vybudovat mír je daleko složitější v zemích, kde, pořádá nepořa- kde vládne nepořádek, kde nepanuje politický řád, kde chybí základní kapacity. Chtěl bych se tudíž zeptat, jak to přesně probíhá, když OSN začne být aktivní v určité zemi. <clears throat> Existují tedy dohody s odpovídajícími vládami, eh, jak se OSN dostane do té které země? Je to na základě smlouvy s příslušnou vládou a druhá otázka, jak probíhá spolupráce s OSN. My se taky nacházíme vlastně ve fázi budování, to znamená, že máme nejrůznější možnosti prostřednictvím zahraniční politiky pomáhat. Občas tady mm, se vyskytuje určitá konkurence. Jak tady vypadá vaše spolupráce s Evropskou unii v této oblasti? A za třetí, mm, jak, eh, jaký zájem má OSN pro budování střední východní Evropy, dříve také portugalská a španělská, když si představím země, které jste tady jmenovala naposledy, jako Liberii, Líbii, Jemen, tak to si nedokážu dost dobře představit, co by se mohli od nás poučit. To jsou přece naprosto rozdílné situace. Dá se tedy skutečně převzít něco z přechodu komunismu k demokracii v těchto zemích? Děkuji. A rád bych požádal kolegyně a kolegy, aby nejprve položili všechny otázky, aby potom paní Kliv mohla odpovědět na všechno společně. Děkuji mnohokrát. To je skutečně nesmírně důležitý humanitární úkol, o který se zde jedná. A ty všechny země, které jste jmenovala, kde pracujete, to musím skutečně říci, všechna čest. Uh, je to nesmírně komplikovaná oblast. Dnes hovoříme o občanských iniciativách a já bych kolegovi Leinenovi možná trochu protiřečila, anebo se zeptám provokativně, zda Evropská unie je skutečně čistě občanskou unii a provozuje čistě civilní zahraniční politiku, ale o to se dnes nejedná jako, budíš to tedy jenom jako okrajová poznámka. Vy jste hovořila o comprehensive approach, o velice rozsáhlém přístupu. Ehm, jakým způsobem eh, tady funguje také občansko-vojenská spolupráce a jakou hodnotu hraje také vojenský aspekt? není to od sebe tak vzdálené a kromě toho mm, my dnes zasedáme společně s odbývorem pro bezpečnost a obranu. To znamená, že by bylo dobré zmínit oba tyto aspekty. Ráda bych se zeptala, zda se mezi tím poněkud změnila situace. My jsme mohli učinit také řadu zkušeností z Haiti. A jednou z těchto zkušeností, o které jsem se dočetla, bylo, že před tou poslední katastrofou existovaly již katastrofy na Haiti. A podle zpráv World Food Program v roce 2008 hladová katastrofa, která vedla ve stra- ke strašlivým excesům, že by bývalo stačilo 86 miliardů dolarů odvrátit tuto katastrofu. A, ale e, přitom se tam spotřebovalo ročně 600 miliard dolarů. To jsou tedy relace, které z mého pohledu jsou napováženou, proto se vás chci zeptat, jak se k tomu stavíte a zda eventuálně došlo k nějaké změně. Ale moje zásadní otázka se ubírá jiným směrem. Zkušenosti v Iránu, v Afganistánu a na Haiti ukázaly, že čistě občanská intervence velice často nemá trvale udržitelný charakter pro vybudování dotyčných civilních kapacit ve směru státních struktur. Také proto, že tam dochází k přeměnám, ale může to také vést tomu, že státní kapacity naopak jsou odbourávány. A na druhé straně se mi zdá být nesmírně důležité, aby se trvale udržitelně podpořila ekonomika. A proto moje poslední otázka. pohlédneme li například do Afganistánu, tak tam zahraniční rozvojové společnosti a firmy, tam budují fabriky zahraniční, dělníci dostanou mzdu, potom odejdou a místní ekonomika tím vůbec podpořena nebyla. Když se podíváme na Irák, na Afganistán, vždyť v Iráku E, se může spíš hovořit o upevnění té katastrofy, než o její zlepšení. E, čili do jaké míry zahrnujete tyto zkušenosti v tom ohledu, aby krátkodobá angažovanost, doba, i je intervence Vždyť víme, že teď se jedná o, i o velice dlouhodobá nasazení, do jaké míry tedy se zohledňují zájmy místních obyvatel. Děkuji. Więc jeśli można, to ja przede wszystkim chciałem bardzo... Já bych e, především chtěl poděkovat paní Cliff za informace, které nám sdělila. A chtěl bych se zeptat na něco trošku jiného. Jak víme, ukončení konfliktů je dlouhodobý proces. Nejedná se o válku, kterou lze vyhrát jedinou bitvou a které by se účastnily vojenské oddíly. Jedná se spíše o konflikty, které jsou dlouhodobé a e, ukončení konfliktu tedy vyžaduje také delší čas. Proto se vás chci zeptat. Jaké možnosti a kapacity má v takovýchto situacích OSN? Jaký je potenciál, lidský potenciál OSN, když se dostanete do země, kde je katastrofa, je zapotřebí pomáhat. Jak konkrétně můžete poskytovat pomoc, jaké máte specialisty, lidské zdroje ze strany OSN, protože, jak víme, je zapotřebí mít experty z různých oblastí, například právní experty, eh, různé další, například stavební inženýry a podobně. Činnosti, které provádíte, musí být také eh, kontrolovány z finančního hlediska. Jedná se o dlouhodobé činnosti, na nich se účastní celá řada lidí, proto je zapotřebí mít jistou finanční eh, záruku. Jak tedy na toto myslíte, jak eh, pracujete s rozpočtem? Děkuji. Takže zaznělo tady několik otázek, proto bych možná navrhl, aby paní Klip dostala možnost na ně odpovědět a potom uděláme ještě druhé kolo otázek. Perfect. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Co se týče způsobu, kterým funguje OSN a jak spolupracujeme s vládami, Přítomnost OSN v jednotlivých eh, zemích se odehrává dvěma způsoby. Eh, téměř ve všech zemích na světě máme tedy eh, trvale přítomného nějakého zástupce prostřednictvím rozvojových agentur z dlouhodobých důvodů. A jejich způsob práce je zaměřen na to, aby na žádost jednotlivých vlád vyvíjeli dlouhodobé strategie. Máme tedy takový celkový, eh, takovou rámcovou dohodu o tom, jak se tam bude pracovat. Samozřejmě, že když eh, tito eh, zástupci se ocitají v zemích, kde dochází ke změnám nebo přechodným obdobím nebo krizím, tak se musí velice rychle přizpůsobit. My s nimi spolupracujeme proto, aby byla patřičně, došlo tedy k analýze konfliktu, aby se jednalo preventivně v případě, že by se krize mohla i prohlubovat. A ten druhý způsob, jímž se pracuje, je na základě e, schválení Rady bezpečnosti. To jsou například mírové mise, nebo máme zvláštní vyslance, nebo máme různé mediační iniciativy. Což v podstatě znamená, že musí dojít tedy k autorizaci ze strany Rady bezpečnosti. Nejedná se tedy přímo o e, dohodu s vládou oné země co se týče těch civilních kapacit, eh, samozřejmě na budování civilních kapacit je zapotřebí mít požadavek daného státu, abychom mohli spolupracovat. Eh, to není jako poslat eh, nějakou ehm, delegaci na sledování, monitorování voleb nebo na případ nějakého ozbrojeného konfliktu musíme v takovýchto případech, kdy se jedná o budování civilních kapacit, jednat s vládou a musíme musíme jednat na jejich žádost, jinak by toto nebylo úspěšné. Obecně se tedy nejdříve hodně diskutuje s vládou o tom, jakou asistenci požadují a co by si přáli. Také už se spolupracujeme na základě dohod s Evropskou unii. Uvedu dva příklady z mnoha. Ehm, hodnotíme společně situaci po konfliktech, a to je například e, právě systém, který se nyní využívá v Jemenu, abychom pomáhali k národnímu dialogu v jemenské společnosti. E, potom je to otázka e, té civilní součásti misí na udržení míru, těch mírových misí OSN. Nyní s námi spolupracuje Evropská služba pro vnější činnost, společně tedy diskutuje o tom, jak, jaké expertní znalosti poskytnout těmto zemím, které se transformují. Co se týče eh, spolupráce civilní a vojenské složky, eh, i tady máme určitý proces, například je to integrovaný hm, proces plánování misí, a jako ve všech organizacích na to máme svoji zkratku. To je proces, který politické, policejní, rozvojové, humanitární a další složky zabývající se například lidskými právami eh, svádí dohromady, vytváříme společně eh, plán a budujeme takto interakci. Také jsme se ponaučili tedy eh, z Haiti a z katastrofy, která se tam odehrála. Většinou se snažíme eh, působit tak, eh, abychom budovali jakousi schopnost eh, vytrvat, odolat, schopnost odolnosti společnosti, nejen abychom tedy reagovali přímo po katastrofě a tedy odklízeli její následky. Jde nám o to, abychom budovali na místě aby tamní společnost byla pro příště odolná podobným šokům. Snažíme se investovat více zdrojů do prevence a pomáhat společnosti, aby ve svém rámci byla schopna předcházet konfliktům prostřednictvím mediace. Někdy to může být i finančně výhodnější, než jen poskytovat pomoc po té, co už konflikt vypukl. Hovořilo se také o místních hospodářstvích, o revitalizaci hospodářství a vytváření pracovních míst. To jsou opravdu důležité oblasti, kterými se zabýváme. Právě eh, ty jsou hlavním předpokladem pro mírový vývoj. Pokud lidé nemají práci, aby mohli uživit své rodiny, eh, tak to nenapomáhá ani mírovému procesu, ani, eh, ani rozvíjení demokracie. Takže to je jedna z oblastí, kde, eh, na kterou my zaměřujeme hodně velkou pozornost. Není to snadná oblast, mnoho zemí po celém světě prožívá potíže s vytvářením dostatečného počtu pracovních míst a se zaměstnaností. Ale zejména je toto závažné v období eh, přechodu z jednoho systému do jiného. I v rámci Evropy máme určité ponaučení, jak se dá postupovat v takovýchto přechodných obdobích a můžeme poskytnout naše eh, zkušenosti může tedy dojít eh, k tomu, že v některých zemích je tedy občanská válka a my tedy na toto reagujeme, anebo že eh, země přecházejí od autoritářského režimu do jiného státního systému. A například je to Tunisko, Libie, kde my jsme takto mohli spolupracovat. Například, když jsem poprvé projížděla Severní Afrikou po arabském jaru, téměř v každé zemi se mě ptali, jak eh, máme zacházet eh, s tajnými eh, dokumenty. To jsou tedy takové eh, oblasti, kterými se také musíme zabývat. A teď ta poslední otázce, která se týkala souvislostí mezi eh, kapacitami OSN a lidskými zdroji, které můžeme poskytnout. Máme automatický mechanismus pro humanitární krize. Tento mechanismus lze aktivovat a poskytuje pro jednotlivé humanitární agentury možnost eh, eh, uspořádat se do takových eh, skupin podle oblasti, například poskytování potravin, zajištění vody a tak dále. Spolupracují s ECO, spolupracují s nevládními organizacemi. V případě politických opatření nebo opatření na, na udržení míru můžeme rychleji takto využít eh, vojenské kapacity i tedy eh, civilní eh, kapacity právě díky tomuto mechanismu a jeho strukturování. Možná kolegyně by mohla říci lépe, lépe vysvětlit, jak využíváme spolupráci těchto jednotlivých komponentů. Dobré ráno, kolegové, ještě jednou děkuji za vaše milé pozvání. Jenom bych se chtěla zmínit o zdrojích a o ponaučeních, které si vzalo OSN. Není totiž jediná univerzální metoda toho, jak fungovat, jak tedy se nám daří včas dostat správné lidi na správné místo. Poskytuje, postupujeme třemi různými způsoby možná trochu jinak než Evropská unie. Jedním z těchto způsobů je, že, se, eh, že sledujeme to, co činí EU, protože EU tedy funguje podobným způsobem jako my po 60 e, let. Máme e, určité kapacity, jak e, zaměřené na, na, pol, na provádění policejní práce i vojenské operace. Zabýváme se také Eh, civilní pomocí a eh, máme tedy specialisty z civilní oblasti, kteří pracují pro OSN. My nezastupujeme členské státy, ne, nezastupujeme žádný jednotlivý parciální zájem, eh, fungujeme jako celek. Máme tedy takovou malou, malou vnitřní skupinu, která reaguje na e, základě potřeby. Tak se například stalo při té katastrofě na Haiti. Pak máme také e, mechanismus e, rychlé reakce, zejména v humanitární oblasti kde spolupracujeme s týmy z členských států, ale také jsme vytvořili sami tyto týmy rychlé pomoci. Máme náš permanentní tedy tým zaměřený na policejní policejní činnost a takový eh, malý tým složený z pěti expertů na soudní oblast, eh, který také tedy cestuje eh, po celém světě tam, kde je to zapotřebí. To znamená, že tedy máme náš, naše tedy permanentní lidské zdroje stále a také spolupracujeme s experty z členských států. Máme určité typické druhy expertů, které potřebujeme a spolupracujeme takto se, se státy. My v OSN nejsme eh, experti v OSN na to, jak mají eh, fungovat eh, veřejné zprávy a podobně. Takže my využíváme zkušenosti z členských států, které mají tuto kapacitu a vytváříme takové mechanismy, které nám umožňují uh, abychom mohli spolupracovat s personálem poskytovaným členskými eh, státy. To právě tedy provádíme v rámci našich eh, projektů a iniciativ. Nemáme tedy jen jediný typ eh, mechanismu, který by fungoval a tím se lišíme tedy od toho, jakým způsobem potřebuje, jakým způsobem funguje tedy tato pomoc poskytovaná od EU například. Ano, děkuji. Ještě se hlásí o slovo tři řečníci, pan Milan Mord. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, paní Klifová, že jste nám udělala tuto prezentaci vaší práce. Vy jste se zmínila o Libii jako o zemi, které věnujete zvláštní pozornost. Libie je v blízkosti Evropské unie, je to velice významná země kde Evropská unie hraje velice aktivní roku, eh, roli, eh, aby pomohla při překonávání důsledku masakru způsobené Kadáfim. Eh, zajímalo by mě, jak konkrétně vypadá vaše spolupráce tam, co tam děláte, jak v této oblasti spolupracujete s Evropskou unii. Stále tady jsou závažné problémy bezpečnostní. Viděli jsme například útok teroristický eh, proti eh, konzulátu Spojených států amerických je tady celá řada nekontrolovaných pásem a Evropská unie se chystá nastartovat program pro kontrolu hranic. Čili rád bych, abyste nám řekla něco víc o Libii. A potom ještě obecná otázka. Jakým způsobem pakliže vůbec ovlivňuje práci OSN současná hospodářská krize, eh, která Eh, znamená, že určité státy musí skonsolidovat eh, svou daňovou politiku. Odráží se to nějak na vaší práci? Prosím, řekněte nám něco k tomuto. Jaký dopad má vaše spolupráce se, eh, jaký dopad to má na vaši spolupráci se západními, západoevropskými státy? Děkuji. Děkuji. Děkuji vám za velice zajímavou prezentaci. Problém OSN spočívá v tom, že veškerý dosažený úspěch OSN není vždy tak viditelný a my musíme myslet na to, co například udělala také OSN ve východním Timoru. A mám ještě jednu otázku týkající se demokracie. Jak cit citlivě musíte postupovat z hlediska kultury a charakteru, neboť v eh, Africe jsou některé země, kde demokracie funguje velice dobře, ale je to jiná demokracie než u nás potom také systém stran je jiný než u nás a nikdy nebude stejný jako systém stran v Evropě. Takže jaký základní přístup máte také k demokracii a diverzitě? Jak se přizpůsobujete jednotlivým kulturním modelům? Děkuji, pane předsedo. Také já bych vám chtěl poděkovat a je se to již stalo dobrou tradicí, že si uh, vyměňujeme názory s náměstkyní generálního tajemníka OSN a my ji také zde srdečně vítáme a my brzy také navštívíme New York a doufám, že v výměně názoru budeme dále pokračovat. Dvě otázky. Výměna názoru již ukazuje, že když jdete k, přijdete k jednotlivým konkrétním příkladům, potom diskutujeme o problémech a o výzvách. A já bych se rád ještě více dozvěděl, jak dochází k jisté rovnováze, když se podporuje obnova v jednotlivých zemí, politická, ekonomická, sociální, jak to jde ruku v ruce s OSN. My tady hovoříme o spolupráci s EU, ale pravděpodobně to není tak snadné vzít v potaz také rozpravu v generálním schromáždění, když Eh, je opravdu složité zvážit, jak eh, podporovat eh, postup usmíření v jednotlivých zemích. Možná, že to může fungovat v jednotlivých afrických zemích, v Somálsku a tak dále. Tam mohou být například experti ze Spojených států, pak tam mohou vzniknout struktury, které uh, budou podporovat trvale udržitelný systém v jiných zemích a potom v jiných regionech by spíše měli fungovat a pracovat Evropané. Tak jak hledáte experty, kteří skutečně mohou přispět ke trvalé udržitelnému budování civilních struktur v těchto zemích? A za druhé, jak to vypadá nyní s tou rovnováhou, jací experti přicházejí z kterých zemích, protože vy musíte propojit své aktivity s obecnou diskusí v Radě bezpečnosti či vůbec na v generálním schromáždění. Takže to může být někdy velice citlivé. A za třetí, jakou spolupráci vedete eh, s Mezinárodním trestním tribunálem. Protože tady dochází k trestnímu stíhání tedy v tomto mezinárodním soudním tribunálu a jak potom toto funguje s jednotlivými zeměmi. Paní Gomez? je velice pro mě velkým potěžením vás vidět, Sáro, v této pozici, protože já vím, že vy jste velice zkušená a vy již dlouho pracujete v této oblasti a především v obnově právního státu v souvislosti s rozvojovou politikou. Já bych se vás chtěla zeptat a chci navázat na e, kolegu, který, který hovořil o Libii. Mu, protože v Libii tady nemáme pouze pohled bezpečnosti, ale tady je také posun dochází v oblasti justice a práva. A my tady máte skvělého zástupce, ale tady také musí potom být určit té eh, otázky být předloženy Mezinárodnímu soudnímu tribunálu, protože samozřejmě tento tribunál se bude podílet na procesech pravděpodobně jenom s těmi nejvyššími představiteli, ale jsou tady tisíce, deseti tisíce mladých mužů, často ze sousedních zemích, kteří teprve zřejmě nedávno také uh, uprchli z vězení v Bengázi nebo v Tripolisu. A jak tady tím eh, budete nakládat. A potom jinou zemí je Afghánistán. Eh, nyní už nikdo nehovoří o Afghánistánu, jako kdyby Afghánistán Afganistán již měl transformaci za sebou, ale my vidíme, že situace se komplikuje také v souvislosti se stažením amerických ozbrojených sil. To by pak znamenalo, že by pak muselo nastoupit OSN a posílit místní kapacity a struktury. Ale justice a právo je velice závažným problémem. a tam musí být vytvořeny nejrůznější struktury a kapacity, jaké má té plány v této oblasti. A potom ještě rozvojová země kde existuje jistá možnost a příležitost, což je Etiopie, kde diktátor právě zemřel. Já se domnívám, že OSN chápe, co je v sázce, ale nemůže dělat příliš mnoho, protože jiné země jako USA například předstírají, že tento diktátor byl důležitou osobností. Uh, ale není tady pouze příležitost, ale vidíme, že tato příležitost není příliš využívána, dokází také k určitým napětím mezi muslimy a křesťany, které dříve nikdy neexistovaly, protože nyní se vláda snaží ovlivňovat jmenování určitých muslimských lídrů a podobně. Takže to jsou zásadní otázky právního státu a justice. A toto je země, která se nalezá v transformační fázi. A mě by zajímalo, jak tady vidíte také spolupráci mezi OSN a e, USA. Σημαντικά ερωτήματα, αναμένουμε σημαντική απάντηση. Děkuji. Paní Cliff, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, kolegové, za eh, celou řadu vynikajících otázek. Možná začnu tím dotazem týkajícím se eh, k týkající se jednotlivých zemí a pak se budu věnovat obecným otázkám. Co se Libie týče, víte, že e, ve chvíli, kdy mezinárodní společenství skutečně bylo schopno zasáhnout, tak bezpečnostní problémy byly stále velice závažné, ale politický proces v Libii byl ještě ve velice raných e, fázích e, přípravy a vybudování vlády, která by místně za to měla legitimitu k rozhodnutím o prioritách. To je někdy takovým obtížným eh, obdobím eh, s ohledem na mezinárodní eh, pomoc, protože je tu vůle vyslat pomoc, ale ne pokaždé to je v tu chvíli, kdy lokálně tato země je schopna indikovat, jaké má své priority. Tato situace se mění, už máme informace, že e, vláda se tím e, zabývá a teď jde o to, aby oni tedy vypracovali své priority a potom vytvoříme ty klíčové, budeme se zabývat tedy vytvářím klíčových e, kapacit, které má mít stát v kontaktu s občany. Eh, první eh, činnosti se tedy zabývají jen těmito eh, konkrétními, velice základními činnostmi. Libie se hm, teď usilovat, aby se stavila tedy běžné funkce ve státu. A pro nás je tedy eh, podporo, eh, prioritou podporovat tyto základní eh, politické funkce. Budeme se zabývat otázkou bezpečnosti a spravedlnosti a také hospodářskou revitalizací a vytvářením pracovních míst. Místní orgány také vyjádřily zájem o naučení se Eh, praktickým eh, otázkám, například v otázce eh, nebo v oblasti administrativy, politiky a spravedlnosti. Hovořilo se o ehm, oblasti spravedlnosti v přechodném období a zmiňovali jste v souvislosti například východní Timor. V Libii a také v jiných zemích severní Afriky je otázka spravedlnosti v přechodném období velice důležitou věcí. Je zde veliká touha po změnách a skutečně veřejnost eh, potom touží a pomalu se rozvíjí vědomí, že tyto procesy eh, vytváření spravedlnosti nemohou být hotovy za 6-12 měsíců z mnoha důvodů je zapotřebí, aby jednotlivé procesy, které eh, budou tedy otevírány, eh, aby nejdříve měly Eh, patřičné důkazní prostředky, aby celý proces eh, proběhl spravedlivým způsobem. A také musí vzniknout sociální konsenzus o tom, co se vlastně děje v konfliktu, eh, konfliktu a prostřednictvím sdělovacích prostředků a vzdělávacího systému je, je zapotřebí tento konsenzus předávat dál. To znamená, že se jedná o velice komplexní Eh, komplexní činnost eh, zaměřenou na eh, dosahování nebo vymáhání spravedlnosti v jednotlivých státech. Máme tedy signály, že toto je jasná priorita, že lze začít tento proces spravedlnosti, prosazování spravedlnosti E, přímo na místě a takovýto proces je také užitečný pro celý region. Nyní se vrátím ještě v Afghánistánu a potom se budeme zabývat e, obecnými otázkami. Děkuji také, že jste se zeptali na Afghánistán, který může být chápaný jako na zapomenutou zemi nebo zapomenutý e, konflikt, což pro nás, některé, kteří tam pracujeme, je opravdu překvapením Afghánistán prošel mnoha etapami. Když hovoříme o přechodném období, tak to znamená spíše eh, to stažení západních eh, sil, sil ISAF. Eh, transformační období v Afghánistánu má celou řadu různých etap. V roce 2014 například tam budou volby. To znamená, že tento proces je velice dynamický, dochází tam k mnoha různým e, iniciativám, aktivitám. A hovořili se také o, o daňových e, omezeních. V této souvislosti právě Afganistán může být velice zajímavá země. Mnoho lidé, lidí by si mohlo říkat, že by se měla zvýšit úloha OSN po té, co se stahnou vojenské síly, ale eh, Afgánci chtějí posilovat svoji vlastní úlohu ve své zemi, což je zcela oprávněný mechanismus. Pak tu jsou různé daňové e, záležitosti země, které stahnou své vojenské síly e, mohou také snižovat své prostředky věnované vlastně do rozvoje této země. E, Sen zavírá deset úřadoven po Afganistánu. Některé jsou třeba malé, ale e, bude k tomu e, docházet, co je zase s tím, jak bude odcházet ISAF. A to je spojeno s různými úkoly a výzvami. Ještě několik bodů týkající se Afganistanu. Hovořilo se o místním hospodářství a významu, který má na společnost. Snažíme se nalézt udržitelné e, prostředky toho, a systémy toho, jak vytvářet pracovní místa. Dopad naší přítomnosti, což je e, právě jedna e, z otázek pro naše agentury, e, jsou měněny samozřejmě přítomností mezinárodních sil. Tím, že se stáhnou mezinárodní síly, tak skolabuje celá řada dodavatelů například do vojenských základen, kteří, těch, kteří jsou tam jako dopravci a pracují pro tyto základny a pro ty mezinárodní síly. Ehm, devět, eh, jeden člověk na, míst, na místě hm, vlastně podporuje devět až patnáct dalších Afgánců. Já bych eh, teď chtěla říct, jak budeme tedy podporovat další vývoj v, eh, v Afghánistánu poté, co se stáhnou tyto síly. Uh, naše závazky, které se týkají ekonomické oblasti, eh, zprávy a řízení, otázky humanitární. Je jasné, že musíme nově nastavit celou tuto naši eh, pomoc. Eh, musíme ji modifikovat tak, aby Afgánci eh, sami se mohli tedy zhostit těchto úkolů. Jak tedy nakalibrujeme naše, eh, naše vzájemné vztahy, aby byly udržitelné a vyvážené. Někdy totiž zapomínáme, jak velkého pokroku se podařilo dosáhnout Afgáncům za 30 let. A v, Afgánci mají velice dobrou zprávu veřejných financí a rozpočet oproti mm, podobným státům mají určitý stupeň eh, už eh, vytvoř, nově vytvořených kádrů eh, vzdělaných obyvatel. Musíme také brát na vědomí, že velký počet nebo velké procento Afgánců bylo negramotných po těch 30 letech. V Sivkapu jednou z důležitých lekcí pro nás je v Afganistanu, že je třeba měnit způsob, jakým se angažujeme v těchto mezinárodních činnostech. Dobrým příkladem je Balkán. Je třeba tedy měnit to předivo eh, vztahu mezi OSN a eh, danou zemí. Možná bude větší prostor pro rozvoj té rozvojové pomoci, nebudeme se muset zaměřovat tolik eh, možná na bezpečnost. Děkuji, Renato. A nyní bych se chtěla vrátit k některým důležitým otázkám, které se týkají politik a také přístupů. Takže tady jsme také hovořili o modelech. V této souvislosti je vždy zajímavé podívat se na oblast demokratizace a eh, my se shodneme sice na principech, ale na druhé straně velice málo experimentujeme s různými modely zastoupení. To znamená, že my tady se nezabýváme jinými možnostmi. Například já jsem také hovořila o jisté platformě a v této souvislosti se snažíme získávat zkušenosti s jinými typy demokratizace a demokracie, které jsou účinné. To je také věc, která je velice heterogenní. Například Botswana popsala svůj tradiční systém a potom také systém, jak se snažili více zapojit um, ženy a mládež do tohoto systému. To je pozitivní systém, protože principy jsou podobné, ale my bychom měli především podporovat inovaci při zohledňování různých procesů demokracie a demokratizace. A potom jsou tady různé modely demokratického zastoupení. To jsou vazby mezi demokracií a extrémní chudobou či nerovností. Potom tady potřebujeme ještě další modely, tak abychom zabránili manipulaci eh, demokratizaci procesu. Jestliže dochází k demokratizaci ve fázi eh, extrémní chudoby či nerovnosti. Vy jste také hovořili o eh, tom, do jaké míry jsou zapojeny do expert ty z jednotlivé země. Postupy OSN říkají, že my se vždy obracíme na všechny členské státy, které potom formulují své požadavky. My bychom neměli a nepodporujeme také žádné státy vůči jiným, ale jestliže určité státy požádali o expertizu, tak také mohou požádat o zapojení zemí, které pro ně jim připadají relevantní. A my toto můžeme také podpořit, tento model. Obecně bychom se snažili také vyjážit Eh, lokální a regionální znalost, potom s jazykovými znalostmi a také s jednotlivými eh, expertními znalostmi v určitých oblastech reform. A to je také věc, o které jsem hovořila úvodem. Já se domnívám, že partnerství mezi severními a jižními zeměmi v poskytování přechodní pomoci jsou nedostatečné. Toto jsme zatím někdy dělali. Existují zde také příklady spolupráce, jak se poskytovat poskytuje pomoc eh, zemím, rozvojovým zemím, které procházejí transformací, ale těchto příkladů je málo, ale my bychom měli tyto příklady a všechny tyto modely uplatňovat více systematicky. Měli bychom vždy poskytovat obecné expertní vědomosti, ovšem ty by měly být pro spojené vždy s místními znalostmi a zkušenostmi. Já se také domnívám, že takto také můžeme eh, pracovat například, když podporujeme místní budování kapacit, jako například se to týká Arabské ligy a podobně. Kolegyně, kolegové, domnívám se, že tato diskuze byla velice konstruktivní. Dostali jsme také konkrétní odpovědi a já bych chtěla paní Sarah Cliff a jejím spolupracovníkům srdečně poděkovat za to, že mezi nás přišli. Děkuji vám.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 Dámy a pánové, budeme pokročovat a budeme se zabývat bodem na pořadu jednání číslo čtyři a to je zpráva o pokroku Albánie. Toto je první projednání návrhu zprávy o Albánii a je to také první předložení zprávy. Jak víme, tak minulý týden komise uznala pokrok země a navrhova, navrhla, aby byl Abánii poskytnut eh, statut kandidátské země s tím, že budou udělány další reformy, například v oblasti právního státu a justice. Nyní dám slovo panu Chuntisovi, našemu zpravodaji, který nás seznámí se svým názorem k návrhu komise. Pane Chuntisi, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Přeji všem krásný den. Jak již řekl pan předseda, je to, to první diskuse o zprávě o pokroku Albánie. A zahraniční politický výbor pracuje v určitém harmonogramu, který počítá s tím, že návrh usnesení bude předložen plénu v prosinci. Alespoň tak vypadalo do posud časové plánování a o to se opíráme. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych vám řekl, že máte zprávu k dispozici a já si dovolím učinit k tomu několik úvodních poznámek. Začátkem září jsem cestoval do Albánie, byla to má druhá návštěva tam od té doby, co jsem zpravodajem. A při své poslední návštěvě jsem se setkal s nejrůznějšími politickými zástupci, s prezidentem, šéfem vlády, eh, se zástupci politických stran v eh, albánském parlamentu i se zástupci odborů a občanských a nevládních organizací. Kromě toho jsem také úzce spolupracoval se zastupitelstvím Albánie zde v Bruselu. Proč? Ehm, mohu říci, že diskuse se konaly ve velice otevřeném prostředí a obrázek, který jsem získal, je, že Albánie je skutečně rozhodnutá eh, získat statut eh, přistupujícího člena a albánští zástupci mi stále opakovali, že pracují na tom, aby mohli splnit všechny předpoklady. Rád bych řekl, že při všech diskusích se skutečně hovořilo i o detailech. Za druhé bych rád poděkoval komisi, neboť s komisí a příslušnými úředníky komise jsme vedli velice dobrou spolupráci. Jak řekl pan předseda, existuje zpráva o pokroku vypracená v odpovědnosti komisaře Fileho a musím říci, že tato zpráva obsahuje řadu věcí, s nimiž mohu souhlasit a které jsem také mohl zahrnout do zprávy své. Co se týče opatření pro o něch 12 iniciativ, tak i tady s nimi souhlasíme. A zcela na závěr bych chtěl ještě poděkovat sekretariátu Evropského parlamentu, protože mě nesmírně podpořil při vypracovávání tohoto stanoviska. A teď se dostanu k obsahu této zprávy, abych již nehovořil o záležitostech druhotného významu. Nejprve k pokroku, kterého dosáhla Albánie. Návrh, který překládá, předkládám, je návrh, kde se pokouším být velice jasný v jednotlivých bodech. Také jsem předložil pozměňovací návrhy a Souhrn mých návrhů zní v tom ohledu, že pak, když Albánie provede nezbytné reformy, může, se stá, může získat statut přistupujícího člena. Eh, domnívám se a mám dojem, že v této hlavní otázce jsme dosáhli širokého souhlasu. Rád bych konstatoval, že na základě tohoto návrhu je návrh usnesení Evropského parlamentu jasným poselstvím pro zástupce albánské vlády i pro albánský lid posílit je v jejich snahách. Domnívám se, že musíme ozřejmit, v kterých bodech je třeba to úsilí vyvinout obzvláště. Nejdůležitější body jsou takové, že my jsme volení zástupci lidu v Evropském parlamentu a podle bodů, které jsem zahrnul do své zprávy, by měla být naprosto jasná orientace týkající se opatření, která jsou nezbytná proto, aby se zlepšily životní podmínky, kvalita života občanů v Albánii i právo. Domnívám se, že tento návrh usnesení je poměrně jasný co do hlavní výpovědi a velice se těším na připomínky kolegyň a kolegu. Náš návrh zní, že Albánie přichází v úvahu proto, aby dostala odpovídající statut přistupujícího člena a Uvádím také v návrhu stanoviska, kde je třeba ještě realizovat opatření. Jistě si vzpomenete, milé kolegyně a milí kolegové, že při posledním hodnocení o pokroku Albánie jsme neustále upozorňovali na politický problém. Podle všech informací, které máme, se však tento politický obraz zřetelně zlepšil. Já nevím, zda se stoprocentně zlepšila stabilizace, ale při boji proti řadě problémů je možné konstatovat, že nejenom obě velké strany, ale i opoziční strany se podílí na úsilí reformním a proto zřejmě došlo k dohodě v zemi, že je třeba všestranně zlepšit podmínky Vidíme to i v parlamentu, co se týče například otázek imunity. A to vše vytváří dobré předpoklady pro to, aby toto úsilí mohlo doznat svého úspěchu a abychom mohli vidět brzy výsledky. To je jeden z hlavních důvodů, proč navrhuji, aby náš návrh usnesení přednesl přesně toto poslání, aby Albánie získala statut eh, přistupujícího člena. A ještě jeden aspekt bych rád zmínil. V návrhu usnesení jsou uvedeny jednotlivé body, které jsou pro nás důležité. Tento návrh usnesení je co do obsahu omezený, takže nebylo možno uvést všechny body, které jsou důležité. Museli jsme se soustředit na ty nejdůležitější. Ale domnívám se, že na základě mých pozměňovacích návrhů i návrhů kolegů budeme moci ještě lecos vylepšit, aby tento návrh usnesení přesně formuloval, co konkrétně musí Albány ještě učinit. Podle mého odhadu došlo k určitému pokroku, avšak existuje ještě celá řada věcí, které je nutno zlepšit. Zejména bych chtěl upozornit na témata související s občanskými právy a zprávy zaměstnanců. Domnívám se, že je nezbytné dále zlepšovat také justiční systém, aby se účinněji bojovalo proti korupci. Potřebujeme právní stát na všech úrovních. A myslím si, že tady je třeba ještě uskutečnit opatření, aby se pomohlo a zejména slabším skupinám obyvatel. Můj návrh se vyslovuje právě pro tyto slabší skupiny. Kromě toho je nezbytné, aby tváří v tvář skutečnosti, kterou vidíme, je třeba konstatovat, že Albánie má pozitivní postoj vůči svým sousedům a směr, kterým se ubírá náš návrh usnesení, je také vhodný pro takovou citlivou oblast, jako je mm, právě oblast, kde leží Albánie, Albánii posílit a podpořit ji. Je to také úlohou Evropského parlamentu. A možná, že by nám komise ještě mohla říci něco k tomu, jak se staví k žádosti i jiných zemí o přístup. Pakliže dojde k rozhodnutí, jistě to bude mít dopad i na další dotyčné země v regionu. Domnívám se, že náš výbor a celý Evropský parlament by mohl vyslat korektní signál a sice, že perspektivou Albánie je získat do budoucna možnost vstoupit do Evropské unie, aby to prospělo zemi i lidem, kteří v ní žijí. Děkuji. Děkuji vám, pane Chunty, si zahájíme rozpravu a nyní dám slovo stínovému zpravodaji panu Liborovi Roučkovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát panu Chuntisovi k jeho zprávě. Myslím si, že zpráva je velmi dobrá, stanovuje, stanoví správný politický tón, také zdůrazňuje pozitivní tóny, také zmiňuje jisté slabé stránky, na kterých musí Albánie dále pracovat. A my hovoříme o pozitivní stránce zajisté zpráva uznává pokrok, který Albánie udělala v minulém roce a také k tomuto pokru došlo kvůli spolupráci mezi hlavními e, politickými silami, jak ve vládě, tak i v opozici. Pokud se týče trvalých problémů, což je veřejná zpráva, potom také právní stát a boj proti korupci a podobně. Já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že naší poselstvím naš, by mělo být, že potřebujeme vnitřní konzens, potřebujeme pracovní prostředí mezi vládou a opozicí, musíme posílit demokracii v Albánii a e, e, cílem je integrace Albánie do Evropské unie. My podporujeme tedy stanovisko a názor zpravodaje, ale k některým některé body bychom ve zprávě rádi posílili. To je například jazyk v článcích 1 až 4. To by, tam bychom měli se razantněji měli vyjadřovat a sice to, že by Albánie měla získat kandidátský status samozřejmě v souvislosti s krátkodobými podmínkami. V minulém roce se zpráva o Albánii nespracovávala. A proto bychom možná měli také zdůraznit dohodu z listopadu 2011, kde byla ukončena slepá ulička ve vládě a také bylo umožněn pohyb k 12 prioritám. Co je také důležité, je, je zvolení ombudsmana. O tom bychom také možná se měli ve zprávě zmínit, protože to je důležité pro posílení albánské demokracie a také toto podporuje další budování občanské společnosti co bude v příštím roce rozhodující v Albánii a to budou parlamentní volby na jaře tato skutečnost by neměla být pouze zmíněna ve zprávě, měla by být zdůrazněna, protože toto je rozhodující věc já, pro rozvoj albánské demokracie, tak to bude takový lakmusový papírek pro uh, konstatování pokroku na straně Albánie. Pan Chuntis také hovořil o slabších uh, Eh, účastnících o eh, albánské společnosti. Tady se hovořilo také o právech pracovníků, o sociálních právech, ale také práva dítěte jsou trvalým problémem v Albánii, takže o tom bychom také se měli ve zprávě zmínit. Dále bychom měli zmínit, že Albánie nerad ratifikovalo římský status Mezinárodního trestního soudu. Takže to by také měly ještě albánské úřady udělat. A potom ještě otázky regionální bezpečnosti V posledních letech Albánie sehrála v této oblasti velice pozitivní roli. To znamená, že to bychom měli více vzít na vědomí. Například díváme-li se na dění v sousedství v okolních zemích, například v bývalé republice Makedonie. Takže Albánie velice dobře se vypořádala s různým etnickým napětím. Takže celkově chci říci, zpráva je velice dobrá, předložíme několik pozměňovacích návrhů, ale parlament předloží povzbuzující pozitivní zprávu a konstruktivně zdůrazní některé aspekty v některých oblastech, kde Albánie vykazuje nadále určité nedostatky. Děkuji, děkuji. Nyní dávám slovo paní Harke za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Uh, uh, Myslím, že můžeme velice konstruktivně spolupracovat na tomto důležitém tématu. Je to eh, důležitý startovní bod eh, toho, co si myslím, že může být dobrý, dlouhý, intenzivní proces reform. Musí být hluboký, musí mít smysl, nesmí eh, být povrchní. Evropský parlament viděl jasně, jak dochází k bolestné politické polarizaci a do jaké míry je hluboce zakořeněna ta politizace ve stávajícím politickém životě v Albánii. Jako Evropský parlament bychom měli hovořit přímo k, k tamním obyvatelům, že, aby jednali ve svém vlastním eh, zájmu, v zájmu budoucích generací, nejen eh, s krátkodobým eh, hlediskem. Celé politické struktru, spektrum by mělo konstruktivně spolupracovat s OSN a s námi a mělo by nás považovat tedy za uh, poctivé prostředníky. Pan předseda to všechno dobře ví. Konec konců nejen výsledek je důležitý, ale celý ten postup, ten bude mm, alespoň stejně důležitý a měl by být stejně inkluzivní jako ten cíl. Pro nás jsou důležité čtyři věci, jako pro politickou skupinu. Evropská komise loni začala navrhovat to, aby e, procesy přistoupení k EU e, byly sledovány s ohledem na e, prosazování práva. A právě tyto kapitoly, které se týkají právního státu a vymáhání práva, by pro nás měly být tedy velice důležité a budou uzavírány Eh, nakonec eh, nulová tolerance eh, korupce je pro nás velice důležitá, to je základní věc. Je zapotřebí, aby tamní obyvatelé mohli věřit institucím a to je samozřejmě předpoklad demokratických reform. Politika nulové tolerance znamená, že musí být také spravedlivé soudy Eh, ten, tato nulová tolerance nemůže být jednostraná. Boj proti bezrstnosti je pro nás také velice důležitá, ať už se jedná o korupci nebo organizovaný zločin nebo o obecné problémy. Eh, za třetí, pro ty, kdo jsou závislí na státu, to jsou lidé, kteří jsou eh, ve vězeních nebo eh, tam jsou siroci v siročincích, eh, mentálně nemocní a ti žijí v ústavech, je zapotřebí jejich životní podmínky se zlepšovaly. Co se týče práv menším, chceme zdůrazňovat podporu skupiny LBGT a také romské menšiny, boj proti diskriminaci a je zapotřebí větší inkluze Pluralita médií a svoboda médií, stejně jako digitální svoboda, jsou velmi důležité pro naši politickou skupinu a pravděpodobně předložíme pozměňovací návrhy v tomto směru. Těšíme se na spolupráci s vámi všemi, abychom zajistili, že eh, eh, tyto reformy budou opravdu vést k transformaci potřebné především pro albánské obyvatele. Děkuji. S vaším laskavým svolením předám slovo sám sobě. Jako předsedovi delegace pro jihovýchodní Evropu vás chci informovat, že mne uvidíte s několika různými funkcemi v průběhu našeho zasedání. Takže bych chtěl také přivítat na tomto místě tuto zprávu. Eh, to předchozí usnesení o Albánii bylo přijato již před delší dobou Souhlasím s předřečníky, že pan Chuntis připravil dobrou zprávu, velmi dobrou zprávu. Přesto se domnívám, že naší povinností, aby byla ještě zdokonala tím, že eh, doplníme vhodné pozměňovací návrhy, eh, tak aby závěrečné usnesení eh, směřovalo konkrétně Eh, Albány k dalším konkrétním krokům ke vstupu do EU. Albánie už dlouho bojuje s vnitřními politickými problémy, eh, které zpomalují proces eh, evropské integrace a byly mu na překážku. Proto jsem velmi rád, že se daří překonávat tyto překážky, že se obnovuje politický dialog zejména v klíčových oblastech evropské agendy. Evropští, eh, albánští eh, politici eh, měli toto již činit delší dobu. A to proto, aby umožnil tento proces integrace. Kandidátský status pro Albánii je již téměř na dosah, ale velmi to záleží na politické vůli a udržitelném politickém dialogu všech stran politického spektra. Chtěl bych být optimista, ale to je snad příliš silné. Spíš chtěl bych být optimistou eh, v tomto kontextu. Rád bych viděl plnou eh, normalizaci poměrů politického života v Albánii a také doufám, že nadcházející volby nebudou eh, brzdit tento proces. Co se týče zprávy samotné, plně souhlasím se zpravodajem v tom, že bychom měli podporovat eh, albánské politiky v pokračování v politickém dialogu, aby tento dialog byl udržitelný, je jasné, že tato diskuze se musí zaměřovat na celou řadu priorit, které budou vyznačeny komisí a budou souviset s dalším pokrokem v integračním procesu. E, zákony a nejvyšší soud a veřejná zpráva e, a jednací řád parlamentu e, musí být tedy uzákoněny, musí být přijaty tyto právní normy, které s nimi souvisejí to však nestačí. Albánie musí vymáhat svoje zákony a musí vybudovat v těchto klíčových prioritách skutečně solidní základy podle toho, jak byly identifikovány komisí. Teprve tehdy budeme moci hovořit o hmatatelném pokroku. Rád bych se také zmínil o dvou konkrétních oblastech, kde bychom se měli úžeji zaměřit v této zprávě na určité prvky, například oblast eh, spravedlnosti, boj proti korupci, organizovanému zločinu. Je zjevné, že naše zaměření na tuto oblast je zásadní. Musíme zajistit, že Albánie bude dobře připravená a že bude ukazovat připravenost eh, vypořádat se s těmito otázkami. Za druhé se si zmínit o nezávislosti a svobodě médií. Vidím obrovský prostor pro zlepšení v této oblasti a velice bedlivě tuto oblast budu sledovat v souvislosti právě tedy s vypracováním této zprávy. Děkuji vám za pozornost a předám slovo paní Kopa za SAD. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να... Děkuji. Také já bych chtěla poděkovat kolegovi Hontesovi za tuto zprávu, která obsahuje nejdůležitější body v souvislosti s kandidátským procesem této země. A za sebe bych mohla říci, že vývoj eh, Albánie je velmi pozitivní pro celý region. Albánii se podařilo splnit již některá kritéria pro kandidáta, ale eh, bylo konstatováno, že Albánie musí splnit ještě nějaké předpoklady pro to, aby skutečně získala statut kandidáta. Je to tedy teprve počátek dlouhé cesty. Ale několik konkrétních připomínek. Otázka, zda parlament a demokracie skutečně funguje v této zemi. V posledních letech tady existovala řada problémů a ve zprávě Evropského parlamentu se praví, že zde jsou ještě nut, že je nutný pokrok a nelze připustit nějaký krok zpět, zejména v oblasti zlepšení práce justice, potírání korupce, ochrany menšin a mm, co do práv žen a dětí. Co se týče smutných událostí násilí v rodinách, je třeba snažit se o silnější informovanost žen o jejich právech. Je třeba vytvořit také předpoklady pro to, aby se zřídili asilové domy pro ženy a aby se skutečně zamezilo obchodování se ženami. Dále situace ve vězení. Otázka špatného nakládání s vězmi svězní. O tom už se v práce hovo- eh, ve zprávě hovoří, ale musíme se postarat o to, abychom zamezili tomu, aby mladiství eh, byli zadržováni ve věznicích. Je třeba chránit mladistvé a je těžké pochopit, že se s nimi nakládá jako se zločinci, ačkoliv trestní řízení ještě vůbec nebylo ukončeno. To je v rozporu s veškerými právy dítěte a je to i proti zájmům společnosti. Ráda bych upozornila na to, že třeba dosáhnout ochrany práv menšin. To je to, co vyžadujeme ve všech balkánských státech. Albánie musí velice rychle vydat odpovídající legislativu, aby zaručila práva menšin, jejich ochranu a musí také eh, vést sčítání lidu podle evropských měřítek. Děkuji. Děkuji, paní Kopa. A nyní pan Weigl. Děkuji vám, pane předsedo. Musím říci, že jsem velice potěšen, že dnes konstruktivně a v mírovém duchu hovoříme o pokroku Albánie. Neboť v Albánii se neodehrává nic, co by nás mělo znepokojovat. My tady máme skvělého zpravodaje, který také sleduje všechny procesy v Albánii a proto také budu hovořit stručně. Skutečnost, že v opozice a vláda v Albánii se do dokázali dohodnout na trvalé dialogu především v oblasti evropských záležitostí. To je zásadní změna v Albánii, kterou velice vítám. Vzhledem k budoucím volbám považuji za důležité, že i my musíme apelovat na to, aby politická kultura zůstala na vysoké úrovni. Jestliže my jako parlament k tomu můžeme přispět, tak to bude také dobré. Pak je také důležité, abychom v této souvislosti zaujímali neutrální pozici, neboť v minulosti často jsme se nechovali vyváženě. Některé strany vždy podporovali a priori své strany a odsuzovali ti, ty druhé, kteří nebyli, tak říkajíc, od nás. Ale já se domnívám, že my jako Evropský parlament musíme vyslat jiný signál. Především kolegy eh, z zelených chci upozornit na to, že v Albánii se také musí eh, chovat ekologicky, protože eh, zdravý vztah k přírodě je v Albánii na, dále na nízké úrovni. Chci také se připojit k těm, kteří hovořili o pozitivní roli Albánie v souvislosti s regionální souvislostí. Chci konstatovat, že Albánie porazila Slovinsko ve fotbal kolika dny. A vlastně členové týmu byli hráči, kteří původně byli z Kosova, takže to si také musíme uvědomit. Děkuji. A nyní bych chtěl požádat pana Maragose z Evropské komise, aby nás stručně seznámil se svým názorem. Děkuji, pane Kukane. Dobré jitro přeji všem. chci také za sebe zdůraznit, že v průběhu minulého roku jsme skvěle spolupracovali s uh, albánskými orgány a úřady, ale také i s dalšími státními institucemi, včetně opozice, ale také s nevládními organizacemi a dalšími aktéry. Toto bylo rozhodující v souvislosti s také s letošní úspěšnou spoluprácí. Je důležité, aby evropské instituce nadále spolupracovaly a především hovořili jedním hlasem s našimi přáteli v Albánii, pokud se týče cesty do EU to je velice důležitý příspěvek k reformám v Albánii, ale již musíme ještě jednou zdůraznit, že nejdůležitější je koncens, který již existuje a v tento roce je mimořádně viditelný. Listopadová dohoda byla základem pro tento politický koncens a Viděli jsme celou řadu důležitých, skvělých reform, které byly dokončeny, které vyžadovaly kompromisy ze všech, od všech politických sil. To se týká výsad, potom také voličského či volebního rámce a potom také je eh, důležité, že byl schválen, jmenován ombudsman, byly také eh, schváleny další úpravy a předpisy a další konkrétní opatření, která byla udělána v oblasti právního státu. My se domníváme, že toto je správná cesta, kterou se musí Albánie ubírat tak, aby splnila hlavní podmínky stanovené komisí v souvislosti s poskytnutím statusu kandidátské země, ale také vzhledem k tomu, aby Albánie splnila všechny ostatní priority, o, o kterých také již předřečníci hovořili také e, Albánie musí plnit kodaňská kritéria, především politická kritéria, tehdy a musí být zahájena jednání tehdy, až bude Albánie připravena. Míč je na straně Albánie, komise, ale také se domnívám, že všechny ostatní instituce a státy budou podporovat tento proces, ale Albánie musí udělat konkrétní kroky, které byly stanoveny komisí. E, Albánie se musí snažit ještě dál, musí se pokračovat v politickém dialogu, ale dále se také vyžaduje, aby došlo k pokraku i v ostatních oblastech, které byly identifikovány zprávou. V Mnozí řečníci o tom již hovořili. Já chci také zdůraznit význam aby albánské instituce nadále bojovaly proti organizovanému zločinu a e, korupci a tak, že budou provádět šetření, budou vynášeny spravedlivé e, rozsudky, tak aby se, chom se mohli ujistit o tom, že nebude existovat další beztrestnost. Komise také ve své podpoře Albánie bude pokračovat. My se domníváme, že Albánie má možnost se posunout na cestě do Evropy. E, Albánie má politické i technické zdroje pro tuto cestu také je důležité pokračovat v této debatě tak, aby Albánie byla nadále motivována a viděla, že až splní všechny podmínky, pak budeme jednat i my. Děkuji. Děkuji vám, pane Maragosi. Nikdo další si slovo nežádá a nyní se ptám pana Chunty se zdali chce říci něco na závěr. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Děkuji také za jednotlivá zlepšení, která přednesli a která také formulují ve formě pozňovacím návrhu. Chci říci, že zpravodaj není egoista, také se nedomnívá, že všechno dokáže vždy stoprocentně a perfektně formulovat, neboť výsledkem musí být co nejlepší návrh usnesení. Kolegové, je poměrně snadné uh, sepsat zprávu, která pověřuje úkoly ostatní, ale je také důležité, aby subjekt, který, eh, kterému je zpráva adresována, aby eh, právě tento adresát pochopil, že znění zprávy je také pro něj. A jak vidíme, tak tato schůze je také zaznamenávána albánskými médii a také, jak jsme viděli, tak všechny politické strany zde vyjadřují své přání a my také doufáme, že albánský lid na toto přání bude reagovat pozitivně, že otevřené problémy budou ještě vyřešeny a já také doufám, že zpráva bude co nejlepší. My tady poukazujeme na body, kde můžeme, eh, které mohou být ještě zlepšeny tak, aby se co nejlépe zlepšila situace pro albánský lid. A pak je tady jedna velice pozitivní věc, pane předsedo, a to je to, že opravdu byla udělána dělá na opatření, pokud se týče zblížení mezi vládními a opozičními stranami. Obě dvě strany eh, se domluvily na společném směru. A to jsme vždy kritizovali, že dříve to nebylo možné, ale tento eh, dialog stabilizace musíme dále podpořit. V... My tady také z hlediska postupu konstatujeme, že také politická vůle musí výjít najevo při volbách. My jsme vždy při volbách v minulosti zjistili, že se zostřila situace, která vůbec nám neumožnila rozpoznat cestu vpřed. Ale signál, který chceme a můžeme vyslat, já také doufám, že to bude signál celého Evropského parlamentu. To bude takový signál, že musíme umožnit další pokrok tak, aby nedošlo k nějakému kroku zpět. My potřebujeme pokračování politického dialogu, předpoklady pro tento dialog jsou velice dobré a my musíme stále upozorňovat na to, v jakých oblastech se musí v dialogu ještě pokračovat. Dále nechci hovořit, čekám na předložení pozňovací návrhy a já doufám, že tyto pozňovací návrhy k zprávu vylepší a já již nyní děkuji kolegům kolegům, kteří oznámili, že předloží pozměňovací návrhy a já doufám, že se nám podaří vyslat co nejlepší signál. Thank you very much. Děkuji vám, pane zpravodaji. Tímto můžeme uzavřít diskuzi o tomto bodu. Chtěl bych připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 22. října 18.00. Bod číslo pět je odložen, na tom jsme se shodli. A budeme se věnovat tedy výroční zprávou o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2011 a politikou Evropské unie v této oblasti. Pan Donsky si zpravodaje. Toto je poprvé, co diskutujeme v našem výboru Eh, výroční zprávy o lidských právech a demokracii ve světě společně s pozměňovacími návrhy, které jsou přiloženy, pozměňovacími, eh, pardon, přiloženy hm, poslanci. Jedná se o to, abychom v prosinci mohli přijmout tento text na zasedání, které bude věnováno lidským právům a udělování Sacharovovy ceny. To znamená, že příprava této zprávy eh, postupuje poměrně intenzivním tempem. Jako už dříve, naše výroční zpráva je reakcí na zprávu za rok 2011 a umožňuje to Evropskému parlamentu stanovit priority ohledně politik EU v oblasti lidských práv. Než předám slovo panu zpravodaji Leonidasu Sudonskému, rád bych ještě připomněl, že budeme hlasovat na našem výboru 6. listopadu této zprávy. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Je pro mě čest a potěšení, že vám mohu předložit tuto výroční zprávu zde ve výboru AFET. Chtěl bych rozdělit svou stručnou prezentaci do tří částí. První bude takové expoze, eh, druhá část obtíže a výzvy a třetí několik eh, vysvětlujících poznámek. Chtěl bych se vám svěřit, pane předsedo, že jsem se sám musel vypořádat s určitými sklony um, pojednat toto téma akademicky a s odstupem, protože eh, ale jsem chtěl mít praktický a užitečný dokument, spíše než sofistikovaný seznam um, předešlých či současných praxí či problémů tak jsem si řekl, že je zapotřebí připravit konzistentní, užitečný a přímočarý dokument. A tímto způsobem chceme raději upravovat budoucnost a utvářet ji, než se zabývat otázkami minulosti či, či současnosti. EU a další instituce, doufám, že ve třetích zemích, eh, by snad taky takto měli směřovat. A já bych velice rád poznamenal v této souvislosti, že tu máme společný základ pro spolupráci. A s kolegy se shodneme na těch nejzákladnějších eh, tématech, jako je porušování lidských práv ve světě. Stejně tak důležité je také najít správné znění, eh, správná slova, přepracovat někdy eh, nebo rozpracovat materiál či praktickou stránku našich textů. V duchu kolegiality, která je velice důležitá pro naši zprávu, je zapotřebí také určitou flexibilitu, protože žádný komentátor nebo zpravodaj nemůže říci, že by měl eh, patent na ta nejlepší vyjádření v této tak citlivé oblasti. Proto velice vítám všechny pozměňovací návrhy a děkuji všem kolegům za to, že je předložili. Za druhé, ty obtíže a výzvy hm, samozřejmě připouštím, že zde jsou svoboda, eh, přesvědčení a víry. V tomto oddílu si myslím, že bychom se měli ostřeji zaměřit, přesněji zaměřit na cíle a také na nástroje, spíše než jenom opakovat seznam základních práv. Nechceme se zaměřovat konkrétně na žádnou denominaci če, nebo eh, náboženské uskupení, což se eh, bohužel párkrát stalo. Eh, je ale třeba vysvětlit, proč Čína a Rusko jsou zmíněny konkrétně v této zprávě. Důvod je ten, že tyto dvě země podle mě re, e, ukazují celé spektrum porušování lidských práv, jsou příkladem v této oblasti a proto, také, že to jsou velice velké, důležité státy a na jejich území se vyskytují eh, nesčetné menšiny, ať už eh, etnické či náboženské nebo kulturní. Eh, Lucien Pai, historik, řekl, že Čína je stát, ale v podstatě to je civilizace, která se maskuje za, eh, za stát. Eh, to, to bychom měli mít na paměti, když se zabýváme tedy porušováním lidských eh, práv a souvislostmi, které jsou v tomto textu. Nemohu obejít velice důležitou část textu, k níž přispěli kolegové a bez jejich pomoci bych opravdu tuto zprávu takto nemohl sepsat. Chci ze srdce poděkovat Renátě Weber, zejména z liberální politické skupiny dalším kolegům, paní Kilnilsen a kolegům ze strany zelených, paní Aně Gomeš, paní Vergia panu Jorgu Leifriedovi, paní Aně Záborské, panu Tokešovi, paní Andrikiene. A to jmenuji jen několik z kolegů, kteří velice významným způsobem přispěli k vypracování eh, této zprávy a přednesli celou řadu velice inteligentních pozměňovacích návrhů. Je, už eh, teď několik vysvětlení. Abych předešel opakování nebo duplikaci, velice jsem se snažil odolat pokušení uh, Eh, vyhovět všem kolegům a začlenovat každý jednotlivý pozměňovací návrh nebo formulaci. Eh, měla jsem také na mysli styl, zjednotit styl, abychom měli konzistentní, souvislý text, aby nedošlo například, že si budou odporovat jednotlivá tvrzení. A proto eh, kvůli našemu obsahu, který jsme chtěli sem začlenit a u kterého jsem přesvědčen, že máme společný základ, myslím, že tu eh, nejsou základní spory, snad tu je mm, pár disonancí nebo niancí. Eh, mm, ještě jde mnohé doformulovat. Děkuji kolegům také za kritiku a feedback a jsem jim skutečně za to vděčný. Děkuji vám za EPP pan Laszlo Tökeš mne požádal, protože není přítomen, abych zde předložil jeho e, stanovisko a právě tak tedy učiním. EPP vítá, že tato zpráva jasně uvádí, že by tento dokument měl být chápán jako strategický pro budoucnost a že bychom se měli zaměřovat do budoucnosti. V tomto smyslu vítáme pozměvací návrhy, které eh, ze strany EPP eh, ukazují, že máme akty, eh, že SVČ a místo, místo předsedkyně Eh, komise by nás měly systematicky a trvale konsultovat. Měli bychom také konsultovat občanskou společnost, protože to je faktor, který umožňuje demokratický pokrok a je to klíčový faktor pro změny eh, za arabského jara. EPP podporuje pozměňovací návrh, který zdůrazňuje, že dochází ke zhoršování náboženských svobod ve světě. Mnoho pozměňovacích návrhů bylo předloženo k tomu, aby se lépe zdůraznilo, jak znepokojuje také situace ve světě, stejně jako například v Tibetu. Takže budeme usilovat nějaký kompromis, podporujeme pozměňovací návrh na hlavní směry EU ohledně eh, ochrany náboženství, na, například 1877 od paní Andrikiene a s, na další spolupráci EP a občanské společnosti. Vítáme také, že Syrie, Libye a Bělorusko jsou často zmiňovány v této zprávě. Rádi bychom viděli kompromisní pozměňovací návrh v tomto směru. Také soustředění na volební eh, mise podle nás jsou dobrým nástrojem pro budování demokracie. Chceme vybudovat kompromisy ohledně doložek o lidských právech eh, v dohodách o obchodu. Děkuji, předám slovo paní Kopa. Thank you, uh, my... Děkuji, kolega Light Fried, který je stínovým zpravodajem, není přítomen, proto přečtu jeho prezentaci. My musíme všichni v EU dodržovat lidská práva, a sice jak v EU, tak i mimo EU. Výroční zpráva o lidských právech je proto důležitou příležitostí, jak zdůraznit politiku EU v oblasti lidských práv, podívat se na zlepšení a také na to, co se ještě musí udělat. Já bych také chtěl využít této příležitosti a chci také zdůraznit, Eh, význam jmenování speciálního zástupce OSN pro tuto oblast také tato zpráva je dobrou základnou. E, také určité věci jsou, e, zde chybí. Pět oblastí je pro mě mimořádně důležitých. Za prvé, oblast e, politiky lidských práv ze strany EU. Pro mě je zásadní, aby EU v budoucnosti hovořila jedním hlasem, také zaujala jasnou pozici k porušování lidských práv. My musíme také zlepšit eh, roli EU v oblasti lidských práv. Lidská práva mají stejný význam jako politické a ekonomické záležitosti. Lidské bytosti musí být v první řadě a ne trh. Za druhé, lidská práva a obchod. Já jako člen výboru INTE jsem se také zabýval obchodem a lidskými zprávy. My musíme také používat FTAs tak, abychom například eh, také zlepšili sociální výhody, což je odstranění dětské práce, zlepšení práv zaměstnanců a zlepšení vůbec celkových podmínek v oblasti zaměstnanosti. Je třeba také zdůraznit v těchto dohodách eh, zodpovědnost podniků podniků v rozvojových a v třetích zemích. I já chci zmínit, pokud se týče Kolumbie, že je důležité také obhajovat a ochraňovat eh, odborová práva, jako například právo na združování a podobně. Za třetí, arabské jaro, ochrana žurnalistů, blogerů a dalších a opozičních stran. My všichni sledujeme, jak se chovají někteří šéfové státu a vlád, jako v Egyptě a v Syrii. My také musíme podporovat lidi, kteří bojují za základní práva. Proto chci předložit pozměňovací návrh, který by tak také více sledoval například také eh, pohyb eh, zbužují pro duální využití je, dnes máme eh, možnost využít právě pro sledování tohoto zboží také digitální technologii. Za čtvrté, eh, ženská práva a práva dětí. E EU musí spolupracovat také s OSN a také s dalšími institucemi na regionální úrovni na prosazování práv žen. Já jsem také předložil jeden pozňovací návrh problému v různých zemích v subsaharské Africe, kdy jsou děti také obvinováni z toho, že jsou, že propadly čarodějnictví a také, že dochází k rituálnímu zabíjení dětí jako obětí. A za páté té diskriminace. Nás znepokuje zvyšující počet netolerance v oblasti náboženství a diskriminace. Proto vyzýváme členské státy, aby ukončili tuto netoleranci eh, ve všech oblastech, včetně genderu, náboženského přesvědčení a tak dále. Stále ve větším počtu zemí se musí provádět další dialog v oblasti transformace. Já jsem přesvědčen o tom, že dospějeme k dobrým kompromisům mezi jednotlivými politickými skupinami. Je nejdůležitější, abychom eh, posílili ochranu základních a lidských práv jak v Evropě, tak mimo Evropu. Chci také zdůraznit, že tato zpráva je nejlepší možností, jak zlepšit politiku Evropské unie v oblasti lidských práv. Děkuji. Madame Gomes. Děkuji, paní Gomeš. Především si poblahopřát panu Donkisovi k vynikající zprávě a k tomu um, duchu, s jímž přijímá naše připomínky. Ehm, naše stanovisko je přiloženo prostřednictvím stínového zpravodaje. Plně sdílím tato stanoviska, jenom bych ráda se zmínila dvou, třech věcech. Myslím, že je velmi důležité Když parlament žádá, aby v budoucích zprávách vysoká představitelka poukázala na to, jakým způsobem jsou přijímány v úvahu, přijímána v úvahu usnesení Evropského parlamentu. A to je důležité i v souvislosti s, s tím, že tedy eh, eh, jak bude prováděna úloha zvláštního představitele pro lidská práva. A to bychom také rádi viděli zohledněné v takovýchto zprávách. Je důležité zdůraznit úspěch. To, že úspěch strategie závisí na její dobré strukturalizaci. To je pravda. To platí o tom, jak se zabýváme tedy lidskými právě zde v našem výboru, ve výboru pro ve výboru SEDE, ve výboru pro eh, rozvoj, INTE, pro průmysl. Jaké jsou tedy vztahy mezi našimi jednotlivými politikami uvnitř v parlamentu? Protože společně takto navyšujeme mm, věrohodnost našich politik eh, ve světě. Je tu důležitá úloha vysoké představitelky, která má tedy tyto dva úkoly. Není to náhoda, že má poskytovat eh, tuto koordinaci i na úrovni eh, i na úrovni jednotlivých eh, služeb radě, rady a komise. Jde o to, abychom zajistili, že lidská práva budou skutečně v centru naší pozornosti ve všech politikách. A to by se mělo reflektovat i v našich dalších zprávách. Také bych ráda vyjádřila plnou podporu tomu prvku, který začal pan Nocky do e, zprávy. A to je naše stanovisko ke, ke standardní praxi regionálních skupin, které chtějí kandidovat eh, eh, v OSN, mohly by hrát eh, úlohu v tom, jak bude vypadat standardní praxe, protože standardní praxe může poškozovat to, jak funguje rada. Evropská unie by měla se zaměřovat na zlepšování praxe. Děkuji Ivo Weigl jako další. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát eh, kolegovi z naší politické skupiny, panu Donskisovi. K velmi eh, citlivému přístupu k této materii Je to citlivá věc. Nejobtížnější je nalézt rovnováhu mezi specifičností a obecným postojem a snahou poukázat na hodnoty, na něž se chceme zaměřovat v našich dokumentech. Je zjevné, že Úmyslem zpravodaje bylo zaměřovat se více na obecné hodnoty, spíše než na detaily. Pozměňovací návrhy, včetně mého, se snaží zaměřit na detaily, včetně některých palčivých problémů, tím, že jmenují a jmenují země, v nich se tyto problémy vyskytují. Samozřejmě, že je zapotřebí najít eh, rovnováhu, kompromis, abychom nakonec eh, dosáhli takového dokumentu, který bude reflektovat naše starosti ohledně tedy nevhodných eh, praxí z určitých zemí. Jedním z důležitých úkolů, který máme v této fázi, je dosáhnout toho, aby náš dokument o lidských právech byl dokumentem, který má svou politickou i lidskou váhu. Naše výroční zpráva by měla být sdělením Evropské unie. Měla by být významným sdělením, prohlášením, jak je to v případě zprávy eh, USA, na kterou všichni hledí jako velice důležitou zprávu ohledně praxe ve světě. Měli bychom tedy mít velké ambice, být silnějším hráčem na tomto poli. Samozřejmě bychom to měli učinit především pro naši vlastní eh, důvěryhodnost, kvůli úloze, kterou Evropská unie hraje ve světě. A také proto bychom měli být eh, tolerantní, když se jedná o velice konkrétní problémy. Problémy, které některé země mají s dodržováním lidských práv a vymáháním práv. Děkuji. Děkuji vám. Pane zpravodaji, pane Jonsky, si prosím stručně. Děkuji, ano, budu hovořit velice strečně. Já velice děkuji kolegům za jejich připomínky, které vezmu v potaz, velice dobře je zanalizuji, také se pokusím využít těchto návrhů. Chci vás ujistit o tom, že se budu snažit zachovat páteř, základ této zprávy, ale na druhé straně nechám také prostor pro diskusy a pro prozňovací návrhy. Chci postupovat velice citlivě. Já se domnívám, že v tomto duchu budu pokračovat v této práci. Myslím si, že struktura je dobrá, také požíváme důvěru a to jsou nejdůležitější vlastnosti naší práce a já se domnívám, že také se nám podaří zpracovat velice ambiciozní zprávu. Děkuji. Tím končím diskusi o tomto bodu na pořadu jednání a nyní se budeme zabývat přehledem EU v oblasti lidských práv. To je konečná rozprava o této oblasti. Cílem této zprávy bylo předložit názor parlamentu k politice EU v oblasti lidských práv kterou zahájila vysoká představitelka paní místopředsedkyně Ešten. V této souvislosti rada schválila komplexní rámec o lidských práv a o demokracii a také příslušný akční plán. My doufáme, že tento akční plán bude dobře implementován ve spolupráci mezi jednotlivými institucemi a také mezi Evropskou službou službou pro vnější činnost a členskými státy a také panem Lambrinidisem. Než předám slovo zpravodaji, tak vám chci připomenout, že hlasovat se bude 6.11. Nyní dávám slovo panu Tavarešovi zpravodaji, aby nás seznámil s touto zprávou. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Jak již jste sám řekl, tak výchozím bodem pro tuto zprávu byla společná deklarace vysoké představitelky. A také to bylo sdělení Evropské komise o roli EU v oblasti lidských práv a demokracie v třetích zemích. A to souvisí také s implementací ačního plánu. My jsme vyšli z prvního hodnocení stávající situace. v oblasti lidských práv v EU. My jsme dospěli, tak říkajíc, k prvnímu výchozímu bodu či závěru. A to je následující. EU se nalézá v takovém napětí. Na jedné straně máme stále více nových úkolů a e, funkcí, které taky tímto způsobem také akumulujeme nové posty a funkce, jako například máme vysokou představitelku a další e, představitele od e, vstupu v platnosti Lisabonské smlouvy. To znamená, že na straně jedné vyvíjíme stále ctižádostivější politiku a rozšiřujeme náš manevrovací prostor z hlediska institučního jednání, ale skutečnost jim e, skrývá daleko více výzev než v minulosti. Proto, protože tady existuje finanční krize, která vedla k tomu, že Evropská unie konkrétně, tak i z hlediska vnímání po celém světě eh, je v složitější situaci. To znamená, že my jsme vnímáni spíše jako soft power, ale vnímání těchto měkkých sil eh, a pravo mocí se mění. Jestliže eh, já se domnívám, že bych vás měl informovat o dvou událostech. Tady máme samozřejmě arabské jaro a my jsme nemohli předpokládat události v rámci arabského jara. My jsme se je snažili tyto události ovlivňovat a snažili jsme se také sehrávat konstruktivní roli v této souvislosti. Ovšem na straně druhé Evropská unie jako taková čelí určitým důsledkům, které vyplývají z finanční krize. To vidíme v některých členských státech, kde jejich zranitelnost se zvyš, zvýšila a také potom tady máme vazby k třetím zemím. My nesmíme se vzdát našich ambicí, my musíme dále mít tyto ambice, které budou institucionalizované, budou vykonávány určitými institucemi ale musíme tyto ambice držet také v reálné poloze. Na druhé straně musí EU ukázat také svou připravenost a ochotu podílit se na zlepšování lidských práv. Tady máme tři úrovně. Za prvé musíme vědět, co chceme, za druhé je tady interakce mezi EU a členskými státy a institucemi a třetí úroveň, to je naše vlastní úroveň, to je úroveň ehm, to je úroveň vztahu mezi institucemi v rámci EU. A tak tak tady vidíme postavení Evropského parlamentu, který musí udržet svou roli v oblasti lidských práv. My jsme předložili různé návrhy. Jeden návrh je vytvoření neformální kontaktní skupiny mezi parlamentem, radou, komisí a uh, ESVČ v oblasti lidských práv. My se již několik měsíců setkáváme, konstruktivně pracujeme. Já také navrhuji, abychom e, to, e, tuto síť e, formalizovali tak, aby naše práce byla účinnější. Potom tady máme také návrhy následujících kroků, e, protože my s těmito následnými akcemi máme někdy problémy. Tak my musíme a aby také v každé delegaci Evropského parlamentu byla jedna zodpovědná osoba za lidská pra, eh, v oblasti lidských práv a také musíme situaci stále sledovat. A za třetí, mm, nyní máme nové pracovní vztahy s ESVČ, a my musíme také nastolit pracovní vztahy s ostatním světem. My navrhujeme umluvu e, mezi EU a arabskými státy, protože výsledkem arabského jara bylo to, že neznáme nyní dostatečně své vlastní sousedy. Jak již jsem řekl, vedli jsme již několik plodných diskusí v této oblasti a předložili jsme 147 pozměňovacích návrhů. Já jsem je všechny prošel. Téměř všechny pozměňovací návrhy lze potom zřejmě e, zpracovat do formy kompromisních pozměňovacích návrhů, kterých bude celkově asi 20 až 25. Také jste byly poslány ještě další pozňovací návrhy, které nebudou spadat pod kompromisní návrhy, tak já budu doporučovat, abychom eh, také tyto odhlasovali pozitivně. My, my se sejdeme příští týden na diskusi o kompromisních pozměňovacích návrzích a já jsem otevřen dalším připomínkám svých kolegů. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane zpravodaji. Příspěvek z politických skupin bude následovat. Paní Kinga Gál za EPP, stínová zpravodajka, není přítomná, požádala mne, abych přednesla její poznámku, tedy budu teď hovořit opět za ní. Už se účastnila schůze výboru, kde se hovořilo o této zprávě a předložila svou poznámku ohledně návrhu této zprávy. Protože však přišel pozměňovací návrh, byl přiložen teprve toto pondělí odpoledne, a v úterý musela odjet na kongres EPP v Bukurešti, nemohla eh, se detailně zabývat tímto pozměňovacím návrhem, ale na následující schůzi stínových zpravodajů bude ochotně diskutovat o pozměňovacích návrzích hledat kompromis. Takže děkuji. Nyní bych rád požádal dalšího řečníka, aby byl opravdu velice stručný, protože zde máme význačné hosty a měli bychom být eh, tady zdvořili. Paní Gomeš. Hovořím za stínového zpravodaje pana Objolse, který nemůže být přítomen a přeje zpravodaji Tavarešovi k vynikající práci. Je to velmi dobré východisko k řešení výzev, které nás čekají v této oblasti. Pracujeme na pozněvacích návrzích s cílem zdůraznit nebo osvětlit některé prioritní otázky. Otázky, které jsou prioritami pro nás. Jak už řekl pan Tavareš, eh, poučení z arabského jara by nás mělo vést ke změnám priorit a k zavedení dialogu s občanskou společností, Eh, s ochránci lidských práv, eh, nevládními organizacemi, eh, zástupci představiteli mládeže či žen a také politickými stranami, odbory a tak dále. To je tedy zcela nezbytné a prioritní. A musíme se na to zaměřit mnohem více než do posud, podle našeho názoru. Za druhé, je zapotřebí lepší koordinace v rámci EU, tedy v institucích EU a také v členských státech. To je jediný způsob, jak pokročit dál. A upíráme naše naděje v pana Stavrose Lambrindise, který je tedy tím novým představitelem pro lidská práva zná jak fungování parlamentu, tak fungování členských států a dalších institucí. Proto tedy eh, doufáme, že se mu podaří dosáhnout kýženého cíle. Pak pozměňovací návrhy týkají se politik, které se snažíme prosazovat v globalizovaném světě a i u nás, tedy vnitřně. To je zásadní pro naši důvěryhodnost a také efektivitu. Pan Tavares už se zmiňoval o dopadech finanční krize. Já bych také ráda, aby se toto reflektovalo například v termínech, jako je zodpovědnost, sociální zodpovědnost podniků také máme zodpovědnost jako EU a členské státy, instituce, eh, abychom se ponaučili z finanční krize mnozí z nás. Eh, mnozí z nás usilovali o zavedení daně z finančních transakcí a podobně. A je zásadní nejen, abychom takto řešili ty největší výzvy, jim čelíme eh, v ekonomické oblasti, ale bude to mít obrovský dopad na naše vztahy v oblasti lidských práv se třetími zeměmi. Konkrétně se zeměmi, které eh, peníze získané korupcí ukladají v našich bankách. A pak je to otázka indikátorů a specifických eh, kritérií pro země, s nimiž vedeme dialog o dodržování lidských práv, jaké budou mít tedy strategie eh, na první řadě ohledně, v první řadě ohledně Číny. Jak eh, uvedl pan zpravodaj, měli bychom tuto diskuzi eh, vést na vysoké úrovni, e, v důstojném prostředí a slovy. Děkuji, paní Kopa. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poblahopřála zpravodaji k vynikajícímu návrhu zprávy. Představuje jasné sdělení ohledně lidských práv. Lidská práva musí být ústředním bodem všech politik EU a zaměřovat se nejen na EU, ale no, tak na celý svět. Musíme zase konzistentnost v jednotlivých oblastech vnější činnosti EU, usilovat o implementaci doložek o lidských právek, právech v mezinárodních dohodách. V této souvislosti bych byl pro vzájemnou odpovědnost se třetími zeměmi, EU a členskými státy. Sami musíme být žijícím příkladem v respektování lidských práv, pokud chceme být důvěryhodní a efektivně podporovat lidská práva ve světě. Musíme se zahledět na to, jak vypadá situace u nás doma, než budeme kritizovat situaci jinde. Musíme být konzistentní a efektivně spolupracovat na politikách zaměřených na ochranu lidských práv v rámci EU i členských států. Proto plně podporuji tyto odkazy v návrhu zprávy. V téže logice předkládám, a jsem rád, že jiní kolegové také tak učinili, několik pozměňovacích návrhů týkající se sociální zodpovědnosti podniku. Nesmíme zapomínat, že nadnárodní firmy v Evropské unii reflektují také naši úroveň civilizace, mají svou zodpovědnost v oblasti lidských práv, také na základě principů OSN. Členské státy musí rozvíjet své vlastní národní plány zaměřené na implementaci těchto hlavních principů a učinit vše se v jejich silách, aby i partnerské státy eh, se drželi těchto eh, zásad eh, společenské odpovědnosti podniku. Děkuji. Zpravodaj pan Tavareš. Děkuji vám, děkuji všem kolegům, kteří přispěli do diskuse. Já bych se chtěl zaměřit pouze na otázku odpovědnosti podniku, to je zásadní věc. Já také vítám v této oblasti předložené pozměňovací návrhy a já se domnívám, že my v této oblasti dospějeme ke kompromisním pozměňovacím návrhům. E, otázka obchodování a lidských práv musí být správně upravena nejenom z důvodu naší e, důvěryhodnosti, ale také kvůli naší politice, ale také kvůli standardům, které chceme šířit po světě, což jsou například e, pracovní standardy a kritéria a například v oblasti například standardů v životním prostředí. skutečnost, že evropské společnosti se někdy mimo EU nechovají tak, jak měli a my neprosazujeme správné chování, tak to má také zpětný dopad na nás, nejenom naši důvěryhodnost v oblasti lidských práv, ale především také na naši vlastní sociální a politickou, ekonomickou realitu. Takže když nebudeme brát eh, sociální politiku a odpovědnost podniků vážně, pak se můžeme dostat do situace, jako by politika v oblasti lidských práv by byla pouze takovým přívěžkem. Nebude to centrální pole naší působnosti. Já se domnívám, že na to máme stejné názory a já se těším na schůze příští týden a na zpracování kompromisních pozměňovacích návrhů. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Tavareši. A nyní jsme dospěli k k vystoupení paní Eratu Kozaku Marku Lis, která bude hovořit jménem vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton o výsledku výsledku zasedání Rady pro zahraniční věci, která se konala 15. října 2012. Já vás, paní ministrině, srdečně vítám, také vítám vaše kolegy. Děkuji vám za to, že jste byli nyní tak trpěliví. Vysoce si toho vážíme. Také jménem kolegů z výboru vám děkuji za to, že jste byli ochotni přijít mezi nás a seznámit nás s výsledky eh, Rady pro zahraniční věci, která se konala začátkem týdne. Rada diskutovala o celé řadě důležitých a citlivých otázek. Za prvé to byla Sýrie katastrofální situace této země eh, nevede pouze eh, k tomu, že trpí místní obyvatelstvo, ale také my musíme rychle eh, jednat. Pod tom je eh, z, také ohrožena bezpečnost této země. Potom nukleární program Iránu. Zatím jednání nevedla ke konkrétním výsledkům, ale rada chce zachovat dvojkolený přístup a propojovat diplomatická jednání k, se stále přísnějšími sankcemi. Pak se také diskutovalo o Mali, o tom, že se musí obnovit právní stát a teritoriální integrita této země. My bychom se chtěli dozvědět, vědět, co plánuje rada v této oblasti a jak rada hodlá také podpořit OSN ve světle mandátu, který nedávno održela Rada bezpečnosti. Také se diskutovalo o Bělorusku a také o dalších oblastech rozvoje. Paní ministrině, nemáme příliš mnoho času, ale dám vám k dispozici dostatek času. Děkuji. Pane předsedo, děkuji vám, děkuji také poslancům tohoto výboru. Je pro mne velkou ctí a radostí se dnes s vámi sejít. A sice jménem paní vysoké představitelky místo předsedkyně paní Ashton bych vás chtěla seznámit s výsledky eh, zasedání Rady pro zahraniční věci z 15. října v Lucembursku. Byla, bylo to velice zajímavé a plodné zasedání. 14. října večer rada uspořádala večeři se Sergejem Lavrovem, eh, ministrem zahraničí Ruska. Diskutovali jsme o společných záležitostech, což je energie, obchod, partnerství pro modernizaci, vztahy s občanskou společností a o vízech a také o různých mezinárodních záležitostech, včetně Sýrie, Iránu a Mali. Vedla se dlouhá a živá diskuse, kdy každá strana předložila své argumenty a sice upřímně a seriózně. Celkově díky dobré atmosféře, která zde vládla, tak také byla zachována atmosféra eh, přívětivé atmosféry. A to byla příprava na summit EU-Rusko, který se bude konat eh, v prosinci. V pondělí dopoledne bylo rozhodnuto vzhledem k tomu, že EU e, obdržela cenu, Nobelovu cenu míru, jsme se rozhodli vydat deklaraci, která byla zveřejněna po zasedání rady. My jsme konstatovali, že uznání práce EU je další výzvou, abychom nadále pokračovali v našem boji za mír a v podpoře základních práv a hodnot a také to, aby naše externí zahraniční činnost byla stále efektivnější a konstruktivnější. První téma na programu rady bylo Mali. Situace v Mali, které která vede k dalšímu znepokojení. Rada bezpečnosti schválila druhou rezoluci minulý pátek. Tato rezoluce obsahuje výzvu k EU, aby EU poskytla pomoc a expertizu tak, aby byly podpořeny bezpečnostní a ozbrojené síly v Mali. A v této souvislosti byly také schváleny závěry rady, které volají po koncepci e, e, krizového řízení tak, aby došlo k restrukturalizaci a restrukturalizaci armády v Mali. Akce EU také vychází z příslušných analýz. Evropa Evropa je ohrožena terorismem a také dalšími hrozbami v Mali. Naše cíle jsou jasné. Je třeba znovu nastolit právní stát a demokratickou vládu, která bude kontrolovat celé území země. Je třeba těsně spolupracovat s OSN, s Africkou unií a ECOASem, to bylo také zdůraznilo, a byl jmenován Romano Prodi jako speciální výslanec pro tuto oblast. My budeme o Mali opět jednat na listopadové radě. Potom jsme diskutovali o situaci v Sýrii. Prioritou nadále zůstává zastavení, zabíjení. Rad, závěry rady, které byly schváleny, právě se soustředují na tento aspekt. Dále jsme schválili další restriktivní akce, které jsou zacíleny na režim a ne na civilní obyvatelstvo. Bylo také konstatováno, že Evropská unie je nadále velice znepokojena možností, že by krize zasáhla i sousední země a také oce, je ostřelování tureckého území. Evropská unie vyzývá všechny, aby eh, zabránili eskalaci konfliktu, protože Nadále pokračují diplomatická jednání a rada plně podporuje úsilí eh, zástupce OSN a Arabské rigy a Lakta Balimiho, aby se v budoucí tedy v, zem, v zimě pokračovalo s humanitárními dodávkami. Paní eh, Georgieva nás seznámila s touto pomocí, protože EU je největším eh, dárcem a pomoc eh, byla v celkové částce v 230 milionů euro. Ale my se musíme snažit ještě o větší pomoc, dokonce i v sousedních zemích, kde je hodně syrských uprhlíků. A musíme také navázat kontakt s občanskou společností přímo v Sýrii. Pokud se týče Egyptu, tak vysoká představitelka nás seznámila o přípravách summitu mezi EU a arabskými státy v listopadu tohoto roku. A také se bude konat zasedání Task Force. Tato zasedání, tato schůzka má podpořit eh, pok krok a transformaci a má oslovit celou řadu aktérů na vysoké úrovni. Také to odpovídá prioritám v oblasti Egypta, tedy turismus a potom také získání finančních prostředků. E, vysoká představitelka tak také vyzvala Evropský parlament, aby sehrál svou roli a účastnil se, zúčastnil se tohoto zasedání. My jsme také diskutovali o mírovém procesu na Středním východě. Zde máme stejný názor, že je třeba znovu zahájit jednání mezi Izraelci a Palestinci tak, aby bychom nadále jednali o dv, řešení ve formě dvou států. Pokud se týče Iránu, tady byly schváleny další restriktivní opatření ve čtyřech oblastech. Finance, obchod, energie a doprava tato opatření mají být zacíleny na nukleární program a také na příjmy, ze kterých se tento program financuje. Tato opatření nejsou namířena na lid v Iránu. E, takto vysíláme jednoznačný signál Iránu, že mezinárodní společností je znepokojeno nukleárním programem v Iránu. A je třeba, aby Irán se v této souvislosti choval konstruktivně. Rada ve svých závěrech zopakovala cíl Evropské unie, že Evropská unie má zájem na mírovém řešení tohoto problému a e, hodlá tento problém řešit recipročně a krok pokroku, protože sankce nejsou vlastním cílem. Je na, v rukou iránského režimu, aby se zapojili do rozumných jednání, která umožní vybudování důvěry vzhledem k nukleárnímu programu. E3, tedy 3 plus 3, také zahájí další dialog. V průběhu oběda jsme diskutovali o východním partnerství a vycházeli jsme z politické situace v Bělorusku a Gruzie po volbách. Pokud se týče Běloruska, tak tady jsme souhlasili s analýzou, že ke skutečným změnám nedochází. Je důležité, abychom zůstali jednotní v naší politice tak, abychom maximalizovali de- dopad této politiky. My budeme e, nadále se chovat kriticky, budeme se také vyjadřovat k nedostatečným e, e, prezenci lidských práv a také se budeme vyjadřovat k chování op k opozici. Nadále budou zachována striktní opatření. Pokud se týče Gruzie, tak tady jsme připraveni podpořit v fázi po volbách Gruzii. Chceme, aby byla zabezpečena kontinuita v našem společném programu. A my nadále budeme bdělí, protože situace by se také mohla změnit. Závěry rady, které byly schváleny, zdůrazňují tuto skutečnost. Vysoká představitelka oznámila, že požádala komisaře Fileho společně s generální tajemnicí Helgou Schmidt, aby navštívili Gruzi, abychom aby se seznámili s opozicí a aby se seznámili také s novou gruzínskou vládou. Tato návštěva probíhá právě nyní. Komisař File a paní Helga Schmidt odjeli včera večer a já se domnívám, že schůze se koná právě nyní. My se těšíme na rozpravu Evropského parlamentu v příštím týdnu o Bělorusku a o Gruzii. Uh, to je všechno, co jsem chtěla říct. Jak už jsem uvedla na začátku, přijali jsme závěry ohledně Sýrie, Iránu, Běloruska, Gruzie, a Mali. A ty jsou dostupné. Nyní se vám k dispozici k dalším dotazům. Thank you very much for comprehensive and concrete, uh... Děkuji za eh, velice komplexní a eh, strukturovanou odpověď. Kolegové, nyní máte příležitost k dotazům a poznámkám. Prosím, stračně, eh, snažte se hovořit stručně, aby více kolegů mělo příležitost promluvit a aby paní ministrně měla také čas vám plně odpovědět. Prosím, paní de Kaiser. Merci, monsieur le président, merci, madame. uh... Paní eh, ministrině, pane předsedo, mám tři dotazy. Chtěla jsem se zeptat co se týče blížícího se samitu Evropské unie a Ruska, zda je v dohledu nějaká z pozic, nějaká změna postoje Ruska. Nevím, zda jste o tom diskutovali. Došlo k rozvoji eh, v této situaci a v tomto postoji, protože je mi jasné, že se to nenajde v závěrech rady. A moje druhá otázka je velice jednoduchá. Zmínila jste se velice stručně o Blízkém a Středním východu a o izraelsko-palestinské situaci. Požadavek prezidenta Abase a usnesení, které by mělo být přijato v OSN, bylo zmíněno? A třetí otázka v souvislosti s Iránem. Irán se ospravedlňuje e, tím, že obohacuje Irán pro rozvoj nukleárního programu v medicínské oblasti a e, možná, že to je tedy autorizováno, ale přitom se bylo, přitom prezident vyslovil naprosto jasně, že chce mít radioizotop pro e, nukleární medicínu před Ruskem nikdy toho nedocílil. Jaký je názor a stanovisko Evropy k tomuto tématu a hovořilo se o tom na radě, když jste hovořili o Iránu? Děkuji. Thank you very much, Madame Gomes. Paní Gomes. Merci, Madame le Ministre. Děkuji. I'd like to... Děkuji, paní ministrině. Uh, thank you as well for being here uh, Chci vám poděkovat, že jste přišla mezi nás. Chci se vás zeptat na misi do Mali, CSDP. Všichni chápeme důvody eh, tohoto požadavku od OSN a chtěla bych se vás zeptat, zda členské státy přicházejí tedy s odpovědí, eh, která by mohla odpovědět na požadavek této eh, mise a také s ohledem na to, jak je nešťastným způsobem eh, zasáhlo EU eh, při probné misi společné eh, obrany, obrané a bezpečnostní politiky, kdy se musela vypořádat s podobnými záležitostmi jako v Mali, a to bylo v Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, tam se také jednalo o právní stát, o restrukturalizaci bojování proti organizovanému zločinu, proti obchodování s narkotiky, proti terorismu a nevyřešilo se. Naopak je to horší. E, I za pomoci ECOASu. A, a tato mise do Mali by, eh, se, by mohla být úspěšná, ale nesmíme zapomínat na to, co se odehrálo v Guinea-Bissau a měli bychom se z toho poučit. To by mělo být teda také na diskuzích v radě. Eh, Veronika se ptala na Sýrii, já bych se chtěla zeptat ještě na něco jiného. S ohledem na nadcházející zimu hovořilo se možnosti vybudovat humanitární eh, útočiště, bezpečné útočiště, ne tedy přímo v Sýrii, ale v okolních zemích, eh, konkrétně v Turecku, ale také v Jordánsku například. A to by vyžadovalo také zabezpečení takovýchto útočišť. Ohledně Blízkého eh, východu se Veronika také ptala na otázku Palestiny a OSN. A co AKA? Jaké cíle a jaké zásady chce Rada prosazovat, aby došlo k mírovému procesu? Aby bylo eh, podpořeno, eh, podpořeny zásady jednání FAKA. Možná to nebylo prodiskutováno na radě, ale souvisí to s vaší vlastní zemí a také se vztahy EU. Se zemí, která je sousedící, a to je Turecko. Nedávno byl panem Baroze jmenován představitel pro e, kyperskou problematiku. Jak se na to díváte? Thank you, Madame Gomez. Děkuji vám, paní Gomez. Pan Huntis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát kyperské ministrině zahraničí za její účast na našem dnešním zasedání. Podala nám zprávu o závěrech z zasedání rady a já bych si dovolil položit pár otázek a učinit několik připomínek k tomu, co nám tady přednesla. To rozhodně nesouvisí s ní osobně, jsou to téma obecného významu a závěry, které nám přednesla, jsou závěry celé řady, či závěry paní Eštnové. Takže mé otázky nejsou osobní. První otázka. Je to velmi obecná otázka a souvisí s tématy povstání v arabských státech, Sýrie a Irán, to jsou témata, o kterých se diskutovalo v této souvislosti. Mohla, že byste nám mohla dát obecné hodnocení o tom, zda Evropa skutečně činí vše, co je v její moci, aby tyto problémy byly vyřešeny mírovou cestou. Já se domnívám, že tomu tak není a možná, že mi dovolíte ještě jednu aktuální poznámku nezávisle na obsahu. Je to přeci tak, že Evropská unie musí hrát mírovou roli, ale to je velice často v rozporu s tím, co pak skutečně v politice činí. Eh, Evropská unie sice dostala teď eh, Nobelovu cenu za mír, ale já se chci zeptat, zda se skutečně Evropské unii podařilo problémy, které se bezprostředně týkají Evropské unie, jako například palestinský problém či arabské jaro, zda si skutečně Evropská unie tuto cenu zasloužila. A nyní Irán. A rád bych to formuloval poněkud konkrétněji, aby mě bylo správně pochopeno. Evropská unie to co jsme slyšeli tady, ne, nedošlo k přesné analýze toho, co proběhlo v arabském jaru. Vidíme to zejména v Sýrii. E, vidíme, že problémy by byly bývaly, musely být vyřešeny mírovou cestou v OSN a tak dále. Jak pohlíží EU a Rada ministrů na účast Turecka a na pokus hrát a převzít možná důležitější roli? Tedy Turecko se účastní pak máme Izrael, který se zdá hraje důležitou roli v iránské problematice. Paní ministrině, nevznikají tím nové rozpory, které tu situaci tamní ještě zhorší. Neznamená to snad, že to bude mít obecné dopady a že celý region se dostane do nebezpečí. Já tady naprosto tedy vidím, že lze tu situaci požadovat, vidět z různých úhlů pohledu. Vždyť v Iránu tam chybí eh, nezbytná energie k zásobování a musíme si všechno toto uvědomit. uvědomit si dopady. Vojenská intervence do Sýrie by znamenala vlnu dalších politických uprchlíků, který, kteří budou chtít přes Řecko dospět ke, do Evropské unie. A, eh, jsem přesvědčen, že o všech těchto tématech jistě diskutujete a že vás také jistě znepokojují. Avšak v analýze tamní situaci eh, by mělo, měly být zahrnuty i jiné aspekty. To je tedy alespoň názor mé frakce. Domnívám se, že musíme činit víc, abychom prokázali, že EU je opravdu odhodlaná e, řešit tyto problémy mírovou cestou. Děkuji. Děkuji you very much, eh, Mr. Děkuji, pan Sofokleus. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl mezi námi přivítat kyperskou ministry zahra- ministrině zahraničí a rád bych řekl, že naprosto souhlasím s krátkou prezentací závěrů rady, které přednesla, to znamená požadavek míru a zahraničně politické akce Evropské unie které musí být prováděny jednotně a myslím, že s tímto prohlášením můžou souhlasit všichni. Kromě toho bylo právem poukázáno na otevřené otázky Mali, Sýrie, Egypt, palestinská otázka, Irán, ale také Gruzie a domnívám se, že postoje, které se zde odrážejí, jsou v rámci mezinárodního světového řádu a začlenují se do obecných zahraničně politických cílů Evropské unie, s nimiž všichni souhlasíme. Ale rád bych vznesl tři konkrétní otázky. První otázka k Sýrii. Slyšeli jsme, že paní Ashton se snad v plénu také k tomu vyjádřila. Řekla, že je třeba především poskytovat humanitární pomoc Izraeli, ale myslím si, že to musíme trošku skonkretizovat. Asi budeme potřebovat také plán B pro Sýrii. Ale vraždění nepřestává. Eh, dochází k zabíjení dalších a dalších eh, osob, násilí přibývá a možnost vojenské konfrontace se také zvyšuje i tváří v tvář k Turecku. A můžeme konstatovat, že tady možná bychom potřebovali konkrétní <clears throat> praktický plán, jak postupovat. Druhá otázka. Problém palestinský. Domnívám se, že když se říká, že je třeba, aby se dostalo, dospělo k nějakému řešení, to již říkáme celá léta, musí existovat řešení dvou států podle zásad právního státu za dodržování mezinárodního práva, ale je tady nějaký konkrétní praktický plán. A za třetí, to, co již řekla paní Gomeš, Eh, říkám, že i s ohledem na ustavení nějakého vysokého zástupce, který by se aktivněji mohl zapojit do této role. Možná, že existuje nějaká politická osobnost, Přičemž tuto technokratickou osobnost nechci rozhodně spochybňovat, ale možná, že existuje politická osobnost, na kterou eh, by, eh, o které by se dal uvažovat. To jsou mé tři konkrétní otázky a z vlastní zkušenosti vím, že vždy ochotně odpovídáte konkrétně na konkrétní dotazy, které vám byly položeny. Děkuji, pan Leinen. A potom dám slovo paní ministrině. Paní ministrině, zmínila jste se o Gruzii. A je dobře, že Evropská unie se aktivně zasazuje o vývoj v této zemi. Gruzie eh, má podepsanou asociační dohodu eh, týkající se plynovodu a bylo by dobré, eh, kdybychom tuto dohodu mohli konečně uzavřít, protože je stále jenom v přípravách. Velice by nám to pomohlo. Otázka jak hodnotí rada nového předsedu v Gruzii a jeho vztah k Rusku? Lze očekávat pozitivní rozvoj, lze očekávat, že nová vláda eh, bude eh, nalézat větší shodu s Ruskem eh, k Blízkému východu. My stále omíláme jako mlínek je nutné řešení dvou států, ale neděláme nic proto, aby Izrael ukončil stavbu sídliš v okupovaných oblastech. A když to budeme dělat, tak nebude existovat žádné řešení dvou států, ale eh, konečné řešení otázek, které to bude všechno znamenat. A OSN je naprosto bezmocná a nečiní dost proto, aby učinila přítrž stavbě sídlišť ani na základě doprovodných opatření, která by mohla Izraeli ukázat, že s tím nesouhlasíme. Sýrie a nebezpečí přesáhnutí tohoto konfliktu do sousedních států v souvislosti s Tureckem. Chci se vás zeptat, co činíme pro to, abychom zabránili válce v tomto regionu, aby skutečně Turecko a Sýrie Eh, nevedly pouze tyto eh, místní boje, ale aby to nepropuklo ve větší konflikt. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane Leinene. A nyní dám slovo paní ministrini, která dostala hodně otázek. Thank you, Mr. <clears throat> Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně bylo podlo, položeno hodně otázek a některé se také překrývaly, byly identické, takže já se budu snažit zodpovědět na tyto otázky komplexně. Pokud se týče setkání s panem Lavrovem, tak, jak již jsem řekla, vedli jsme velice dobrou diskusi jak o bilaterálních, tak i o mezinárodních záležitostech, především o Sýrii, Iránu a o Mali. Pokud se týče Sýrie, tak tady souhlasíme s některými názory eh, Ruska, ano, ale opravdu jsme vedli velice dobrou, otevřenou diskusi v průběhu večeře. A já mohu říci, že pan Lavrov zopakoval eh, stanovisko své země, pokud se týče ženevského komuniké. To znovu zopakoval, ale já nemohu říci, že by došlo k nějakému hnutí v oblasti zbližování různých názorů ve vztahu k Sýrii. Ale chci ještě jednou zopakovat, že diskuse byla otevřená, konstruktivní a tak, jak, jak řekla vysoká představitelka, tak to byla také dobrá příprava pro summit EU-Rusko Rusko, který se bude konat později letos. Pokud se týče pokud se týče Blízkého východu, tak rada v květnu schválila, eh, myslím si, nejrazantnější závěry, které by byly kdy schváleny. Velice jasné vyjádření k osadám a potom také řešení formou dvou členských států, které si přejeme. Potom se dále diskutovalo o de, prohlášení prezidenta Abase, že bude předložena rezoluce eh, palestinské svrchované autonomie na eh, generálním zasedání OSN. A my jsme diskutovali o tom, jak bychom mohli konstruktivněji znovu nastartovat tento proces. To je náš hlavní cíl v této oblasti a my samozřejmě v této fázi nevíme, jaký bude obsah rezoluce, kterou palestinci předloží takže my se zaměřujeme na znovu startování procesu a tím jsme se také v rámci diskuse zabývali. Pokud se týče OSA, tak tady máme jako rada jasný názor, e, který e, neustále opatř, e, op, opakujeme. I místo předsedkyně Eštonová hovoří o tom, že není možné budovat osady, že se jedná o porušení mezinárodního práva. Naše stanovisko je jasné a přečtete-li si závěry rady z května, tak tam je také toto stanovisko obsaženo. Pokud se týče Iránu, tak naše pozice je jasná a také je součástí nedávných závěrů z pondělka. Tak také se hovoří o sankcí a, a sankcích, ale to není samoučelná politika, která by problém vyřešila. To je součást dvojkolejného přístupu neboť my také vedeme velice závažná intenzivní diplomatická jednání. Paní místopředsedkyně se setkává s iránskou stranou v rámci procesu 3 plus 3 a my se také snažíme budovat vztahy na bázi důvěry a v tomto duchu se také předkládají návrhy. Stanovisko rady je velice jasné, odsuzuje se eh, na stále výbora obohocného uranu a také vlastně, že zde vzniká těžká voda, se kterou se dále manipuluje a to je porušování mezinárodních dohod. Takže toto je názor rady. Pokud se týče mise v Mali, Evropská rada a vysoká představitelka se, po, se účastní procesu vytvoření této mise je velice těžké říci, jaká bude reakce členských států, ale když vezmeme v potaz, jak závažná je situace a také velké znepokojení, které bylo vyjádřeno v závěrech, tak já bych předpokládala, že nehledě na krizi a ekonomickou situaci, že eh, můžeme očekávat vstřícnou reakci členských států a uvidíme, jak se tato situace bude vyvíjet v následujících týdnech. Situace v Gvíně, Bissau nás mimořádně znepokuje. Včera jsme vedli politický dialog mezi EU a Kapverdskými ostrovy a diskutovali jsme o situaci v Gvině Bissau. Toto je situace, která Kapverdské ostrovy velice znepokojuje, protože Kapverdské ostrovy jsou napojeny vlastně na tuto zemi, spojeny s tuto zemí a to, tato situace znepokojící se týká různých nezákonných aktivit, například obchodování s drogami a tak dále. Obyvatelstvo trpí všemi těmito jevy. Takže to je situace, ke které se rada vyjadřovala i v minulosti, ale nadále se touto situací zabýváme. Situace v Mali, v Sahelu eh, bezprostředně znepokojuje radu a Právě proto jsme se touto otázkou také zabývali. Pokud se týče humanitárních bezpečných přístavů a útočišť, tak já chápu, že některé členské státy v minulosti takové a to útočiště navrhovali v rámci příslušné země, tedy v rámci Sýrie. Ale zatím zatím k, tomu, k tomuto návrhu neexistuje společná pozice. A to souvisí především také s nejednomyslností v rámci Rady bezpečnosti protože je jedna věc vytvořit bezpečné koridory či útočiště a druhá věc je ochrana obyvatelstva, která se posune do těchto oblastí. A tady se zdá, že Rada bezpečnosti za to nemá, na to zatím nemá jednomyslný názor. Humanitární situace je mimořádně závažná dochází k, k zabíjení lidí každý den. Celkový počet lidí, kteří byli zabiti, je více než 40 tisíc. A je mimořádně důležité, aby násilí bylo ukončeno a aby také se zastavilo další zápí, zabíjení. Proto rada zop zopakovala svou podporu pro misi pana Brahimiho, který v současné době navštěvuje klíčové země a začal v Sýrii a také navštíví další sousední země. Eh, vysoká představitelka a další zástupci se sešli s panem Brahimem v New Yorku a my plně jeho pozici podporujeme. Pokud se týče AKY, AKY, tak tady nemáme společné stanovisko v radě. Někteří jednotliví členové zaujali razantní pozici a také již tedy vyřešili otázky produktů, které přicházejí z osad. Tady nebyla jednota. Pak tady byly dvě otázky týkající se Kypru a jmenování nového zástupce pana Barosa? Představitele, který eh, ho pan Baroso jmenoval. Já se k tomu nechci vyjadřovat, protože já nyní zastupuji paní vysokou představitelku a já doufám, Eh, že to pochopíte. Já se nechci těmto otázkám vyhnout. Vy víte, jak já otevřeně hovořím, ale myslím si, že nyní na čase či vhodné o tomto diskutovat, o kyperské záležitosti ráda budu diskutovat někdy jindy s jednotlivými poslanci. Um, uh, co se týče otázky ohledně arabského jara a arabských zemí a co činí Evropská unie. Došlo, pokud to tak mohu nazvat, ke kritice nebo pochybnostem o tom, zda si Evropská unie zaslouží Nobelovu cenu míru. Já bych chtěla zopakovat prohlášení, které jsme učinili v pondělí členové Rady pro zahraniční záležitosti chápou udělení Nobelovy ceny jako něco retrospektivního e, za mírové úsilí EU od jejího založení. Není pochyb o tom mezi námi, že Evropská unie byla mírovým projektem, byla takto nastavena. Došlo ke světové válce. A Vytvoření Evropské unie ve velké míře eh, pomohlo k tomu, že od druhé světové války žádná další světová válka se v Evropě nekonala. Toto je samozřejmě pozbuzením pro Evropskou unii, aby pokračovala dále v nastavené cestě. Je to veliký závazek. Eh, víme, že to je například eh, otázka týkající se Palestiny, potom otázky související s arabským jarem a dalšími krizemi na světě. Samozřejmě Evropská unie také není jediným protagonistem. Protagonistou ve světě je to také OSN, další regionální organizace. A Evropská unie se snaží hrát veškerou svou úlohu vždy ve spolupráci s jinými mezinárodními organizacemi a také s regionálními organizacemi. To platí také u Syrie kde velice úzce spolupracujeme s Arabskou ligou, nebo tedy ligou arabských států. Na ministerské úrovni se setkává EU a Liga arabských eh, států. To je eh, druhé takovéto zasedání, které se 13. listopadu odehraje v Káhyře a je vynikající příležitostí pro Evropskou unii i Ligu arabských států aby mohli společně diskutovat o všech těchto otázkách, o všech věcech, které se dějí na jich od EU. Jedná se o kritické záležitosti, dochází ke transformaci v mnoha zemích Jižního středomoří a v našem sousedství a je zapotřebí, abychom pokračovali v našem úsilí pomáhat, asistovat těmto zemím a je třeba, abychom zjistili, jak jim dále eh, asistovat a jak spolupracovat eh, s dalšími organizacemi. Ohledně úlohy Turecka mohu říci, že Turecko samozřejmě je zemí, která sehrála úlohu a nadále sehrává úlohu v tomto regionu. Není však jedinou zemí. Je to významná země regionu, ale jsou tam také jiné významné země arabského světa, které hrají také významnou úlohu. Už jsem zmínila Ligu arabských států, která by měla mít prioritu. Při otázkách souvisejících s vývojem zemí arabského jara. Uh, myslím, že jsem z velké části tedy pokryla vaše dotazy. Víceméně myslím, že jsem je pokryla. Děkuji vám mnohokrát. Paní ministrině, ještě jednou vám chci ze srdce poděkovat za to, že jste se uvolnila pro tuto eh, výměnu eh, názorů a pro tu diskuzi z našeho výboru. Na závěr výboru eh, naší schůze bych rád ještě řekl, že vám děkuji, že nemáte další příspěvky do bodu různé. Chtěl bych vás informovat, že další zasedání bude mimořádné, a to příští týden ve čtvrtek ve Štrasburku. Hlasovat se bude také právě při této schůzi výboru ve čtvrtek a to od 10 do 11.30 ve čtvrtek příštího týdne. Tímto jsme vyčerpali naše body na pořadu jednání. Děkuji vám za účast a končím zasedání.